Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, srdečně vás vítám na našem ranním zasedání. Čeká nás celá řada hlasování. A než se pustíme do dnešního programu, dovolte mi, abych přivítal návštěvníky z Kalábrie, které pozval náš kolega Pirilo. Vítám vás ve výboru pro životní prostředí. Dobrá. Dostáváme se tedy k bodu číslo 22 našeho programu. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, CITES. Máte všichni své hlasovací karty. Budeme totiž hlasovat elektronicky v tomto výboru. Takže prosím využijte svých hlasovacích karet. Dobře, takže bychom začali. Máme zde pozměňovací návrh číslo 28 a ústní pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. předsedo, naše skupina je proti tomuto ústnímu návrhu. Die Grünen sind gegen das Oral Amendment. Zelení jsou proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Také liberálové jsou proti. Ist es nicht zulässig und wir stimmen takže není přípustný a hlasujeme o 28. ve starém znění. Navrhuji, dámy a pánové, protože většinou hlasujeme znamením ruky a jenom v pochybných případech elektronicky. Takže já se ptám, kdo je pro pozměňovací návrh 28 v původním znění? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní třicítka. Zde je ústní pozměňovací návrh. My jsme proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Takže pro, jste proti 31, 30 pozměňovacím návrhům ústním. Dobře, takže zde budeme hlasovat o původním znění. Kdo je pro 30 v původním znění? Kdo je proti třicítce? Zamítnuto. 31. Bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto též. 32 bylo staženo. 33 též. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 36 byla stažena. Nyní 38 a 54, ty jsou identické, můžeme hlasovat společně, kdo je pro 38 a 54. Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? to musíme překontrolovat. Takže kdo je pro 39, zahajuje hlasování. Děkuji. Uzavírám hlasování. Myslím, že je to dobře, protože 25 pro, 24 proti a jeden se zdržel, tak to bylo velice těsné. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že výsledek bude obdobný, takže kontrolujeme čtyřicítku, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? A tak tady je to naopak. 25 pro a 26 proti, nikdo se nezdržel, takže tento návrh je zamítnut. 41. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Musíme to zkontrolovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 26 proti. Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak eh, si to zopakujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Vida. Ty výsledky jsou čím dál tím lepší. 25 pro, 25 proti. Já jsem byla proti. Würden Sie sich am besten auf einen anderen Platz setzen? pak by bylo lepší, kdybyste si sedla jinam, když budete hlasovat dále někde, kde váš přístroj funguje. Vážení kolegové, pokud to bude možné, měli bychom o těchto návrzích hlasovat blok Týká se to návrhu 54 až 53. A důvod je v tom, že se týkají různých druhů na Madagaskaru a myslím si, že tady panuje celkem schoda, ty neschody jsou velmi drobné, ale shodneme se na tom, že musí existovat vědecký důkaz pro to, aby mohly být na seznamu CITES. A samozřejmě jsou k tomu možná důvody pro jejich zařazení, ale zatím to nemáme vědecky prokázané. Nemá tedy smysl uvádět celý seznam druhů, protože toto navrhl Madagaskar sám, aby se zmíněné druhy na seznam CITES dostaly. Nevím, zda se k tomu ještě chce někdo vyjádřit. Já se omlouvám, ale my zatím nejsme tak daleko, zatím jsme u bodu 42. Kolegyně říkala, že nefungovalo její hlasovací zařízení a výsledek hlasování byl 25 ku 25. Sekretariat mě informuje, že hlasování už proběhlo, takže přitom zůstává. Ovšem, je tu problém, protože jeden člen nemá sebou hlasovací kartu. Eh, je dáno, že v případě pochybnosti se hlasuje elektronicky a kdo eh, nemá sebou kartu, tak eh, je prostě vyloučen a kolegyně, které nefungovala hlasovací zařízení, by si měla přesednout. Takže 42 je zamítnutá a budeme postupovat až v tom příštímu případu. 43, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, to musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet šest pro a dvacet šest proti. Zamítnuto. Čtyřicet čtyři. Kdo je pro? kdo je proti. Tak stejný postup. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pro 25, proti 26, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 pro a 27 proti, takže rovněž zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 46 a je tam ústní pozměňovací návrh. Nikdo není proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže kdo je pro 46? Kdo je proti? Schváleno. Přejete si kontrolu, dobře. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak jsem měl pravdu. 33, proti, dva, 33 eh, pro, 20 proti, jedno zdržení, takže schváleno. 47 a ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, musíme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 29 proti, takže zamítnuto. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tak bohužel všech, téměř všechny tyto pozměňovací návrhy byly zamítnuty, nebo i kryton. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se schváleno. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 61 je stažena. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Už se zlepšujeme. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Máme o tom hlasovat unblock? Až po 68, ano? Ne. Objevil se nesouhlas. Takže není 64, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno 65, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno 66, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní se tedy dostáváme k uh, úvodním ustanovením. Jednička, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dva, je pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. tři Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. čtyři Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. pět Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. téměř identická šestka a sedmička. Hlasujeme společně o těchto bodech. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Devítka. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Dvanáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Nyní se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu je A. Nikdo není proti, takže o něm hlasujeme. Kdo je pro pozměňovací návrh u úvodního bodu je A? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 17. S ústním, s ústním pozměňovacím návrhem. Pardon, pokračujeme k osmnáctce. Takže hlasujeme o osmnáctce, sedmnáctka už je vyřízená, tak osmnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Devatenáct, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvacítka, kdo je pro? Pardon, omlouvám se, 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvacet tři split vote, první část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Zkontrolujeme si to, zahajuji hlasování. Jeden poslanec či poslankyně EPP nám přebývá, takže jeden by neměl hlasovat. Už je to v pořádku, takže končím hlasování. 33 pro, 23 proti, takže schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? proti, schváleno. 25, kdo je pro, děkuji, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Takže závěrečné hlasování. Kdo je pro toto usnesení, o tom budeme hlasovat elektronicky, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to jasné. 48 pro, 2 proti, 6 poslanců poslankyň se zdrželo. Takže gratuluji zpravodajům v této velice významné zprávě. Takže já vám děkuji. Další bod 23. Zabezpečení dodávek zemního plynu zpravodajem je náš kolega Boguslav Soni A my se rovnou pustíme do hlasování. Pozměňovací návrh číslo 3. Trojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 35. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Šestka. Je kompatibilní, ale odhlasujeme to. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 39. Split vote. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kdo je pro druhou část? Schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřicítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Jsme u 43, ano. Jde proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak, u té 44 Hlasujeme pouze o té zbývající části, jako je to zde popsáno. Takže kdo je pro tuto zbývající část u 44? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Osmička, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno devítka, oddělené hlasování, split vote, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? To je teď takové nejasné. Takže hlasujeme o té druhé části a to elektronicky. Kdo je pro tu druhou část? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 pro, 25 proti. Druhá část je tedy schválena. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřicet pětka padá. Čtyřicet šest. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 47, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 48, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 11, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 49, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 12, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme si to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet šest pro, třicet proti, takže zamítnuto. Přece jenom člověk to tady ze zhora někdy vidí i docela dobře. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 14 a 52 jsou identické, hlasujeme o nich společně, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 15 padá. A u šestnáctky hlasujeme pouze o zbytku textu. Kdo je pro ten zbytek textu šestnáctky? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Zkontrolujeme si to elektronicky, zahajuji hlasování. Tak, hlasovací karta k nám dorazila. Hurá, tak končím hlasování. 36 pro, 20 proti a jedno zdržení, takže schváleno. Padesát pětka padá. 54 rovněž. A co se týče sedmnáctky, tam budeme hlasovat o zbytku textu. Kdo je pro sedmnáctku se zbytkem textu, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 56 entfällt. 56 odpadá. 18 entfällt. 18 odpadá rovněž. Takže budeme hlasovat o 19. Kdo je pro 19? Děkuji, kdo je proti. Zdržel se. Přijato. 57 odpadá. 20. Kdo je pro? Děkuji, proti. Zdržel se. Přijato. 58 odpadá. 59. Kdo je pro 59? Děkuji. Ještě jednou, kdo je pro 59? Zvihněte prosím ruku. Kdo je proti? Zdržel se. Takže přece jenom zamítnuto. 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Také zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 2,60 pro, proti, zdržel se přijato, 21 pro, proti, zdržel se přijato, 22 pro, proti, zdržel se přijato, 63 pro, proti, zdržel se, přijato. Teď úvodní ustanovení 23, pan Ulmer, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 1 pro, proti, zdržel se, přijato, 2 pro, proti, zdržel se, přijato, 25 pro, proti, zdržel se, přijato, 26 pro, proti, zdržel se, přijato, 27 pro, proti, zdržel se přijato, 28 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 29 pro, proti, zdržel se přijato, 30 split vote, první část pro, proti, zdržel se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdržel se přijato. 33. Ne, 1.30, opravuje se pan předseda, nyní se hlasuje o 1.30, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní budeme elektronicky hlasovat o celém pozměněném návrhu. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Dva a padesát ano, nikdo proti, čtyři se zdrželi. Zpráva přijatá a srdečně blahopřeji kolegovi. Doufáme, že nyní zásobování zemním plynem bude stoprocentně zabezpečeno a již se nebude moci nic stát. A nyní se dostáváme ke 24, eh, což je eh, zemědělská politika a potraviny politika jakosti zemědělských produktů, jakou zvolit strategii. Máme tady paní zpravodajku, zpravodajku Pilar Ajuzu a dostáváme se k hlasování. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Pro? proti, zdržel se, přijata. Pět, pro, proti, zdržel se, zamítnuta. Dobře, tak to přeskoumáme, za hlasování. Ukončuji hlasování. 24 pro, 32 proti, zamítnuto. Šestka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. To bylo naprosto jednoznačné. Dvě třetiny, to bylo jasné. Pozměňovací návrh čtyři. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Sedmička pro, proti, zdržel se, přijato. Do osmičky máme split vote, první část, kdo je pro. Děkuji proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro Děkuji proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 9, split vote, první část pro. Děkuji proti. Zdržel se přijato. Druhá část pro. Děkuji proti. Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh číslo 10, kdo je pro? Děkuji. Proti. Přijel se. Přijato. Jedenáctka. Split vote. První část. Kdo je pro? Děkuji. Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část. Pro. Děkuji. Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? O 13 nemusíme hlasovat, to je jazyková záležitost. 14 pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? To musíme přeskoumat, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Máme tady o jeden hlas lidovců víc. Máme tady o jednoho lidovce navíc. Teď to jde. Ukončuji hlasování. Co to bylo? To je tedy skutečně ohromující většina 56 ku 1. Přijato Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Děkuji, proti? Zdržel se, zamítnuto. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 630 pro, 20 proti. Ano, vidím, že pohyby rukou už nejsou zcela jednoznačně. Takže přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Jednoznačně zamítnuto. 17. Pro? Proti? zdržela se zamítnutá A nyní se dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 1,50 pro, 5 proti jeden se zdržel. Srdečně blahopřeji Pilar Ayuso za toto, k této zprávě, promiňte. A nyní se dostáváme k dalšímu hlasování, um, tak sice k návrhu Maria Pirila, investiční projekty do energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství zpravodaj pan Pirillo. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu dva zpravodaje. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 5. Pro? Děkuji. Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 10 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 11 pro. Děkuji. Proti? Zdržel se přijato. 12 pro. Proti? Zdržel se zamítnuto. 13 pro proti, zdržel se zamítnuto 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto 16 pro, proti, zdržel se zamítnuto 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 18 pro, proti. Zdržel se. No já bych řekl, že to bylo přijato. Dobře, tak to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. 18. 18, ano. Ukončuji hlasování. Ano, přece jenom je to jasné. 34 pro, 19 proti 4 se zdrželi, takže přijato. Šestka stažena. Tak se dostáváme k 19 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Sedmička pro. Proti To musíme zkontrolovat. Sedmičku zkontrolujeme. Ano, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. To znamená 23 pro, 31 proti, 2 se zdrželi zamítnuto. Osmička pro, proti, Zdržel se. Teď jste všichni unavení, já už nemohu vidět, kdo tady hlasuje jak, takže to musíme přeskoumat. Osmička, zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Ano. Bylo to sice jednoznačné, ale u toho zdvihání ruky to skutečně nebylo vidět. 20 pro, 31 proti, 2 se zdrželi. Eh, tak už to skoro máme zvládnuté. Pozměňovací návrh číslo 1 a k celému textu, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti To musíme zase přeskoumat. Takže zahajuji hlasování. Končuji hlasování. 16 pro, 38 proti, 2 se zdrželi, takže zamítnuto a dostáváme se tedy k závěrečnému elektronickému hlasování. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. 650 pro, žádný hlas proti, jeden se zdržel. Srdečně gratuluji panu Mariovi Pirilovi za tuto zprávu. A takže doufejme, že to také <laughs> vyřeší o kousek eh, energetické infrastruktury v Evropě. Takže děkuji mnohokrát za tuto zprávu. Takže kolegyně, Kolegové, dostáváme se k bodu 26 a ten je hutný. To je důležité téma a sice poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tady je naší zpravodajkou paní Renáte Somer a Měli jsme lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů 9. prosince. Máme celou řadu pozměňovacích návrhů a já bych nejprve dal slovo paní zpravodajce. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Protože eh, mám eh, velice obšírné téma, kde se domnívám panuje jednota a já počkám, až se to tady trošku uklidní. Já vím, že když se tolik hlasuje, tak je potřeba eh, třeba něco dovysvětlit a popovídat si, ale přece jenom, kolegové, máte prostor pro vaše rozhovory mimo tuto jednací místnost, takže buďte moc hodní, uklidněte se. Takže děkuji. Takže to zkusím znovu, ano díky bohu nepřišlo příliš mnoho pozměňovacích návrhů jako před půl rokem u té první verze zprávy. To je asi také tím, že v té současné předložené druhé zprávě jsem zapracovala celou řadu pozměňovacích návrhů, které již byly předloženy. Ale navzdory tomu Přece jenom se objevila celá řada nových námětů a myšlené kolegyň a kolegů v pozměňovacích návrzích a já bych se chtěla zaobírat některými články, samozřejmě tady nemohu um, hovořit o všem. Začnu s článkem 7 kde se jedná o praxi v podávání informací. Eh, samozřejmě jsme si zajedno v tom, že se pokoušíme zamezit klamání či uvádění zákazníka v omyl a to odpovídá tomu, co jsem také navrhla, takže děkuji mnohokrát za vaši podporu a velice ráda jsem ochotná definici eh, v pozměňovacích návrzích k tomuto článku, co se týče imitátu modifikovat. Je to pouze, byl to pouze první takový nápad. Pozměňovací návrh kolegyně Schlüter a Hasy k zákazu odbourávání ovocí, ovoce eh, a dávat tam prostě jenom nějaké je mi tady to je otázka, co je nepatrné množství, o tom budeme muset ještě hovořit zakázání označování mléka jako čerstvé mléko, když má dlouhou trvanlivost. E, Máme v poslední době čerstvé mléko, které má trvanlivost 10 a více dnů, čili nejsem proto to zakázat, označovat ho jako čerstvé mléko. Já bych to formuloval poněkud pozitivněji, že by se tam napsalo e, čerstvé mléko s delší trvanlivostí. My jsme to zavedli v Německu a to je něco, čemu zákazník velice rozumí. A kdyby bylo možné eh, mít nějaký seznam se zakázanými pojmy, zda by to mohl vytvořit výbor pro bezpečnost potravin, to považuji za velice obtížnou záležitost, protože lidi si, jsou schopni si vymýšlet nejrůznější záležitosti. Já si myslím, že třeba, abychom formulovali jenom zásady. Článek 9. Předepsané údaje, co má být povinně uváděno na potravinách a co ne. Já bych požádala kolegy z Itálie, aby svůj pozměňovací návrh týkající se takzvaného private label, aby vysvětlili, co tím mají na mysli. Zatím se domnívám, že s tímto návrhem bychom neměli souhlasit, ale možná, že italští kolegové nám budou moci přesněji v tomto výboru vysvětlit, co mají na mysli Trvanlivost po otevření, požadavky na ní tam souhlasím. Jeden pozměňovací návrh týkající se tohoto článku je příliš dalekosáhlý a nerealistický. Jde to návrh pana kolegy Šlutra. Ten totiž žádá označování míry, procentuální míry e, zapojení dětské práce, nucené práce, diskriminace nebo porušení schromažďovacího práva. Není mi úplně jasné, jak je toto možné prakticky uskutečnit, takže to nemohu podpořit. Velká diskuze se odehrává v pozměňovacích návrzích, ještě s tím budeme konfrontováni. Týká se to článku 9, povinné označování původu, to znamená označení země původu. Zde přišla celá řada pozměňovacích návrhů. Já osobně svém ve své první zprávě eh, navrhovala například u masa, kde to ještě není upraveno, aby bylo náležitě označováno a nebo zakázat eh, označování zvláštního původu. Zde se objevilo všem pra, eh, přání povinně označovat původ masa. A já proto mám pochopení, protože u masa je to velice důležitá záležitost. I u jiných zemědělských produktů předepsat povinné označování původu. Já si myslím, že to je pochybné. Napřed jsem si to také myslela. Říkala jsem si například u čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny, že by to vhodné bylo. To jsem si myslela původně, ale pak jsem dospěla k tomu, že by bylo možná lepší využít eh, z těch stávajících oborových opatření, protože ty lze flexibilně aplikovat. Až budeme mít k tomuto tématu nové poznatky, tak nebudeme moci upravit toto nařízení rychle. Takže já žádám kolegy, aby si to promysleli a informovali se, zda by nebylo smysluplnější u surových produktů ze zemědělství s výjimkou masa nadále nechat platit ty oborové podmínky, místo zde v tomto nařízení něco povinně definovat. Já se domnívám, že spotřebitel má samozřejmě právo vědět, odkud eh, ty surové produkty pocházejí, ale otázka je, jak to nejlépe učinit. Potom jedna věc, kterou absolutně nemohu souhlasit, je označování původu eh, u těch hlavních ingrediencí určité potraviny. Po Pisuje se to jako hlavní nebo charakteristické složky u nespracovaných potravin. Označovat se to dá, ovšem je tu problém s těmi hlavními přísadami, protože to zpravidla bývá prakticky nemožné, protože přísady, které se stávají, se stávají z různých látek, jsou nakupovány na světovém trhu a ten nákup se děje podle disponibility a ceny. A může se stát, že ty zásadní prvky pocházejí z jiné země, anebo i z různých jiných zemí a že se to každý den mění. Takže já si myslím, že technicky toto prostě není realizovatelné. Paní kolegyně Liotat, já bych se chtěla zeptat, co máte na mysli, když mluvíte o označování potravin, které se stávají z jedné jediné složky. Co to tady je? Nejsou to surové zemědělské produkty? Pak to ale není složka. Takže prosím, kdybyste mi toto blíže vysvětlila. Potom článek 14, znázorňování předepsaných údajů, předepsaných povinných údajů. Co se týče čitelnosti a velikosti písma. Co se týče čitelnosti, tam se, myslím, shodneme. Očividně všichni chtějí, aby povinné údaje byly čitelné. A to je samozřejmě správné. Ti, kteří chtějí stanovit různé velikosti písma, definovat je, těm chci říci, že si myslím, že to není smysluplné explicitně stanovovat velikost písma, protože čitelnost nápisu nezávisí pouze a výhradně na velikosti písma. Můžou mít písmo velikosti 3 mm nebo 1,5 mm, anebo třeba 5 mm, nebo nějakou jiné písmo, které mohu udělat nečitelné, když zvolím určité pozadí, a které je málo kontrastní. A proto bych ráda zůstala u svého návrhu, že jde o čitelnost a komise ve spolupráci se všemi, včetně spotřebitelských svazů, ale i pokyny a sektorálními kritéria, vypracovat takové pokyny čitelnosti, které by potom byly závazné pro producenty a obchodníky. Čtrnáctka výjimky u povinného označování a minimální velikost obalu. To je téma, o kterém ještě budeme diskutovat o různých centimetrech čtverečních, ale myslím, že se zde shodneme na určitém kompromisu, jaká má být velikost obalu a zda je tam možné vynechat povinné údaje. Sedmnáctka nebalené potraviny a jejich označování. I to je téma, kde panují různé návrhy, které se odrážejí v pozměňovacích návrzích, ale panuje zde také značná schoda. Například u toho, že má být povinně přítomná informace o alergenech. To je také logické, aby se tam objevily buď na vyžádání nebo informačních letácích a tak dále. Hádat se budeme asi o kompetencích členských států. Zatím je to tak, že členské státy mohou sami určovat, jak zacházet s nebálenými potravinami ve věci jejich označování. Já se domnívám, že v novém nařízení by se toto už nemělo objevit, protože je to nařízení evropské je důležité z hlediska vnitřního trhu, je důležité, aby to bylo opravené ve všech členských státech. Tak stejně to znamená i ta otázka, jak zacházet s nebalenými potravinami. A proto jsem proti kompetenci příslušnosti členských států v oblasti nebalených potravin, co se týče jejich označování. Musíme se postarat o to, abychom zde nalezli pořádné řešení. Má se na alkohol vztahovat. Výjimka komise navrhuje vyjmout alkohol a, bez, a nevýjímat alkopopy. Já si myslím, že bychom měli zde zvolit konzistentní cestu. Já nejsem nějaká velká příznivkyně těch slazených alkoholických nápojů Alkopops, ale kdyby se to vyňalo kompletně, bylo by to důsledné řešení. Takže kdyby se to tam nechalo a byly by výjimky jedině například pro víno, i takový návrh tady zní. Potom je zde návrh zahrnout principiálně alkohol, a plně ho označovat. Pak je zde také další návrh, eh, aby se alkohol vyňal daleko sáhle, ale povinně uváděly energetické hodnoty a množství přidaného cukru. A pak také celá řada kolegů je toho názoru, že podporují moji zprávu a jdou tím směrem, že je správné to, co navrhuje komise, to znamená, že bychom za pět let eventuálně přeskoumali tuto úpravu, ale my nyní máme nová pravidla týkající se vína a lihovin a chtěla bych říci, že alkohol patří do pochutin a nikoli do potravin, takže já si myslím, že jsem Alkohol nepatří do tohoto nařízení, al- alkopop můžeme ještě prodiskutovat. Článek 29, povinné nutriční údaje. Otázka, které nutriční údaje povinně uvádět na obalech a které látky chceme explicitně označovat energii, cukr, sůl, mastné kyseliny a tak dále a tak dále. Je zde celá řada návrhů. Například u soli, tam je otázka, budeme označovat sodík, to znamená obsah sodíku, anebo tak, jak navrhuje komise, nám napíšeme prostě sůl. Budeme pojemem sůl označovat tuto látku. Já si myslím, že bychom měli označovat principiálně sodík a možná jako podbod uvést z toho sodíku v soli, protože sůl není pouhý sodík a v potravinách existují i další zdroje sodíku. Myslím si, že toto by byla vědecky vhodná metoda označování. Označovat umělé mastné kyseliny typu trans. Tam jsou také různé návrhy. Já chci upozornit na to, že umělé a přirozené mastné kyseliny tohoto typu nelze odlišit, takže si kladu otázku, jak by se měly označovat ty umělé v praxi. Potom další látky, balastní látky, myslím, spotřebitele příliš nezajímají ale chci požádat kolegy, aby promysleli, kolik toho budeme na obaly psát, protože budeme-li označovat stovky různých věcí, tak už si spotřebitel nebude číst vůbec nic. Způsob vlastního zobrazování a prezentace k tomu zde máme i podklad jedné lobbystky eh, britské organizace pro potravinářské standardy. Myslím si, že to je s podivem, že je zde něco takového rozdáváno, lobbying přímo na schůzi. Je tu otázka toho takzvaného semaforového označování potravin, zda ano či ne. Je málo kolegů, kteří by byli pro takovéto označení. Já si myslím, že takové označení bychom neměli dělat. Vždycky je tu otázka, zda to máme povinně předepsat nebo ne. Ráda vám vysvětlím, proč jsem proti tomuto systému nebo i proti hybridním systémům a jejich povinnému předepsání. Já se domnívám, že to nesmíme učinit. Prosím, pane kolego, stižte se trochu, děkuji. Pan předseda říká, máme čas do 11 hodin. Zpravodajka, ano, já už se dostávám k závěrečnému bodu, ale tento závěrečný bod je zásadní. To znamená GDL nebo semafor a nebo hybrid těchto dvou systémů. Oba systémy kde, někde v Evropě existují velcí výrobci, a já chci upozornit na to, že více než 80% nejsou velcí výrobci, ale právě malé a střední podniky. Ty velcí výrobci zavedli to označování GDL. Ti už jaksi předjímali naše nařízení a komise zde eh, sleduje, následuje průmysl a navrhuje GDL jako povinnost. Já jsem proti povinnosti označovat GDL, protože vůbec nevíme, jak s tím vycházejí spotřebitelé v Evropě, protože poznatky z jednoho malého členského státu mi nestačí. Potřebujeme vytvořit systém a o to nám všem musí jít, abychom měli takový systém označování, který bude pro všechny spotřebitele ve všech 27 zemích vhodný. Já si myslím, že v GDL systém je přetížený, je tam příliš mnoho čísel a pro mě je to příliš složité číst, není to praktické pro běžné dny. Člověk nechodí po obchodech s kalkulačkou, aby si spočítal, kolik, jaké látky už k sobě eh, si, si, požil a kolik ne. Takže já myslím, že v praxi to se to neosvědčí, může to také vést k eh, obezitě dětí. Paní kolegyně říká, předseda, váš návrh už známe. Máme čas jenom do 11 hodin a kolega musí přeslat i jiné své návrhy. Já se omlouvám, říká navrhovatelka. Je to rozsáhlé téma. Systém semafor je podle mého názoru skutečně zavádějící a jsem pevně přesvědčená o tom, že to povede k e, nesprávné výživě obyvatelstva, pokud je zavedeme plošně. Děkuji, říká pan předseda. Je to skutečně komplikované téma, proto jsem nechal zpravodajce čas. V jedenáct k nám přijde španělská ministrině životního prostředí. Koordinátoři mají teď tři minuty, ostatní dva. Pan se ještě hlásí a pak eh, uzavírám už seznam. Takže prosím, tři minuty Děkuji mnohokrát, budu co nejstručnější. Už jsme o tom debatovali mnohokrát, proto se budu držet toho nejdůležitějšího. Nejprve k alkoholu. Alkohol musí být označen seznamem ingrediencí a kalorií, protože kalorie obsažené v alkoholických nápojů jsou poměrně zásadní a spotřebitele si neuvědomí, jak energeticky hodnotné jsou alkoholické nápoje. Ehm, co se týče ehm, označení, jenom nejdůležitější ingredience a také obsažené obsahu například zpracovaných výrobků. To si spotřebitelé přejí. Také doporučuji eh, povinný systém označování obalů, aby to bylo srozumitelné pro spotřebitele. A k tomu poslednímu se chci zdůr eh, ještě u toho zastavit. Máte eh, tady ten, tu tabulku, kterou jsem rozdala já, nikoli lobistická skupina. Je to studie, která, kterou se stavila agentura pro standardy v oblasti potravin FSA a důležité je, že ta studie během 18 měsíců hodnotila tři různé přístupy eh, k označování obalu potravin a tato vědecká studie patří k nejkomplexnějším a nejspohlivějším studiím. Je to studie eh, nezávislá a takzvaně peer-reviewed. Ehm, a zdůrazňuje, jak důležité je označovat obaly, zvláště když nakupujete potraviny třeba pro děti, a nebo pokud máte nějaký zdravotní problém, jako například diabetes nebo vysoký krevní tlak a jednotný, konzistentní systém označování obolů se ukázal jako nejlepší pro spotřebitele s tím, že ostatní typy jsou zavádějící. A důležité je kombinovat barevné označení slova high, medium and low, tedy vysoký, středně vysoký a nízký, barevné označení klíčových živin neznamená, že bychom dávali nějaký rating, nějaké hodnocení celé eh, potravině. Neříkáme spotřebitelům, co by měli jíst nebo co by jíst neměli, ale jenom chceme jasně označit, aby třeba spotřebitel věděl, že výrobek má vysoký obsah soli nebo nízký obsah cukru. Má to být jasné na první pohled. Eh, toto neznamená, že červené označení by říkalo spotřebiteli, že to nesmí nesmí jíst a že naopak předepisujeme, co spotřebitelé jí smějí nebo ne. Spotřebitelé tyto informace chtějí, a proč bychom jim měli upírat právo na možnost volby? Chceme jim poskytnout orientaci jasným a srozumitelným formátem, aby mohli zvolit tu zdravější variantu, pokud chtějí. Rozhodují se sami. Samozřejmě červená tečka bude u síru nebo e, samozřejmě u sladkostí, ale to neznamená, že lidé úplně přestanou jíst, ale mělo by to být přehledné. Děkuji. Předseda přerušuje, děkuji mnohokrát. Jan Gerbrandi. Děkuji eh, děkuji. Pane předsedo, děkuji také paní zpravodajce Renátě Somr za její reakce a všechny eh, představení pozměňovacích návrhů. Skutečně to na mě zapůsobilo, zapůsobila na mě také kreativita moje a mých kolegů v oblasti tohoto tématu. Myslím si, že je důležité si uvědomit, jaké je zde východisko. A sice, že musíme informovat spotřebiteli, nikoli je varovat. Já si myslím, že to je významné východisko. Dále si myslím, že musíme dbát na to, aby to nebylo příliš komplikované. Čím jednodušší budeme mít systém, tím snažší to také a přístupnější to bude pro spotřebitele i pro výrobce. A já si myslím, že tato kombinace je skutečně důležitá. Rád bych zmínil několik eh, témat, která bych zde chtěl podtrhnout. Co se týče barevného kódování když hovoříme o informování a nikoli varování spotřebitelů, já jsem poslouchal předřečníky, stále jsem ještě přesvědčen o tom, že červený semafor pro spotřebitele znamená stop a nejít dál. A já myslím, že to, to není dobrý signál, protože potravina, která má na sobě eh, červenou, eh, neznam, nemusí být nutně znamenat, že je špatná, jenom znamená určitý podíl potom to označování GDL, ADH, tak e, tam nesouhlasím se s pravodajkou. Myslím si, že toto je docela praktická věc pro spotřebitele. Nedá se to někdy stoprocentně vědecky podložit, ale e, spotřebitele to informuje o tom, co to pro něj znamená, když bude konzumovat určitou potravinu. Také jsem se věnoval otázce restauračních zařízení. Měli bychom zabránit tomu, aby v každé restauraci vysel papír, kde píší, že nepřebírají zodpovědnost za určité složky potravin. Jenom proto, aby se zbavili právnické zodpovědnosti. Já si myslím, že to je také na zodpovědnosti spotřebitelů, aby se sami v restauracích ptali, co je obsaženo v potravinách a potom by měl být majitel restaurace povinen řádným způsobem eh, tohoto spotřebitele informovat. Co se týče nebalených potravin, tam souhlasím se spravodajkou, ovšem nesouhlasím s otázkou sůl versus sodík. Já si myslím, že udávat obsah sodíku je příliš složité pro spotřebitele, zatímco označení soli je jednoduché, jasné. Děkuji, Karl Schlitter. Další. Děkuji. Nejprve se budu věnovat záležitostem, na které se zpravodajka ptala u čerstvého mléka. Myslím si, že je jasný rozdíl v chutí, své mléko čerstvé nebo eh, částečně eh, trvanlivé a nebo eh, se teplně ošetřené, pasterizované. Já myslím, že to je rozdíl a to by měli tedy spotřebitelé znát. Také jsem si všiml, že se vám zdál můj návrh o dětské práci zvláštní, ale podle definicí OSN, to je systém, který vychází z vaší domoviny, nikoli vaší, pardon, opravuje se řečník. A já jsem se tomu také trošku smál z kraje, ale pak se ukázalo, že by toto mohlo fungovat. Pokud věříte v tržní ekonomiku, tak tržní ekonomika je založena na to, že máte, ne, že máte dostatek informací, abyste se mohli informovaně rozhodovat. A lidé jsou proti dětské práci, proti porušování standardů pracovních podmínek. Komise může přijít s návrhem a my to pak můžeme zamítnout, ale mohli bychom alespoň eh, je požádat žádat, aby takový návrh připravili. A pak další věc. Vždycky hovoříme o zemi původu, původu hlavní složky a tak dále. Pak si říká, no já si kupuju věci odevšat, ani nevím, odkud to je všechno, ani to nepotřebuju mít označené. Možná kompromisem by bylo, že země, tedy, pardon, společnost, která není schopná identifikovat původ, tak tam může napsat origin unknown, původ neznámý. To je tedy kompromis, který jsem ochoten přijmout. Pak si může společnost zvolit. A pro některé lidi, dejme tomu, to není možné, jak se snaží uh, Eh, dejme tomu, eh, omezovat možnost i pro ty lidi, které to zajímá, to pak není neutrální, protože to prospívá lidem s menším Eh, s menší odpovědností. A také to znemožňuje vysledovatelnost původu potravin. Kompromis by bylo, že tam napíšeme, kde to nevíme, původ neznámý. A pak pár drobných pozměňovacích návrhů. 362 o vejcích. Eh, měli jsme o slepicích a vejcích velmi eh, dlouhou diskusi. Eh, proč tedy něco podobného nedat i do potravinářských výrobků. Pak se tam objevily návrhy související s pojivovými tkáněmi a um, masem s tím, že třeba 25% toho masa, které spotřebitel kupuje, jsou de facto pojivové eh, tkáně, to by měli znát. Děkuji mnohokrát. Steven. Děkuji. Chtěl bych eh, plně souhlasit se zpravodajkou paní Zomr eh, v otázce alkoholu a nutnost konzistentního přístupu a vyloučení alkoholu z těchto pravidel. Jak Renata uvedla, my jsme eh, připravili už nová pravidla, máme nová pravidla pro víno a myslím si, že by spotřebitele mátlo, pokud začneme alkohol do nových pravidel zahrnovat konkrétně například rozšířit pravidlo, abychom tam povinně označovali obsah alkoholu a cukru, by vedlo k zásadnímu zmatení. Glenis Wilmot říkala, že si musíme také uvědomovat, co si přejí spotřebitele. A spotřebitele chtějí mít jasno. A omlouvám se, Glenis, že s ní nesouhlasím, ale pokud začnete eh, ukazovat, kolik kalorií obsahuje alkohol, uvedete tam, dejme tomu, lahve whisky, to je blízké mému srdci, kolik kalorií obsahuje, eh, tak jakým způsobem to souvisí s skleničkou, panákem, eh, když v různých zemích má různou velikost, co když si tam dáte Coca-Colu, tak vás jste si zasloužili trest smrti, ale prostě eh, toto není konzistentní, není to nutné a rozhodně si to spotřebitelé nepřejí. Souhlasím se spravodajkou v tom, že alkohol by měl být mimo tuto zprávu a celkově to má být konzistentní. No, whisky je No, whisky není žádná potravena, ale lék, jak všichni víme, protože pomáhá eh, proti nemocím podle eh, skotského názoru Kaltikalioka. Uh, ja, dank u wel. Uh, ik, uh, ook ik ben weer helemaal geschrokken van dat er zoveel amendementen... Také já mm, jsem skutečně zhrozená, že tady je teď tolik pozměňovacích návrhů. To bude tedy veliká práce, aby se z toho udělalo něco čtivého pro spotřebitele. Uh, ale uznávám, že tady je celá řada velmi dobrých pozměňovacích návrhů. Než však s nimi budeme dále pracovat, měli bychom přeskoumat, zda v některých bodech bychom nemohli docílit kompromisu. A první kompromis, s nímž bych mohla souhlasit, a to byla také otázka paní zpravodajky, to se jednalo o označení země původu a e, ptali se mě, co pod tím chápu. Mohu dát Karlovi za zapravdu. Jestli je to neznámé, tak by tam mohlo stát neznámé a jinde by se tam, kde je to známé, by se místo původu mohlo napsat. Co jsem chtěla podnítit mým návrhem bylo, aby prostě na výrobcích, které jsou jednotlivými produkty, a pod to by spadaly masové mléčné výrobky a oříšky, aby tam byl udáno místo původu a u jiných produktů, alespoň u těch hlavních substancí, například u čokolády kakao. To jsem chtěla tedy podnítit mým pozměňovacím návrhem. A já jsem stále ještě přesvědčena o tom, že to mají být právní předpisy pro spotřebitele. Měla by to mít přidaná hodnota pro spotřebitele a celá řada spotřebitelských svazů stále tvrdí, eh, že spotřebitel upřednostňuje právě tu signalizaci semaforu z A To musím potvrdit. Eh, všechno používat zároveň, to by vedlo prostě k matení, ale u toho systému semaforu by lidi měli dobrý systém, protože by jim to jednoznačně signalizovalo. O tom bychom měli tedy ještě popřemýšlet. V čem mohu souhlasit se spravodajkou je, eh, že vína by měla být regulována odděleně. Děkuji. A teď se dostáváme po koordinátorech k dalším přihláškám. Musím tedy trvat na dvou minutách, prosím, jinak bychom to nezvládli. Dagmar Rodběr nejprve. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím eh, být stručná. Začnu u svých pozměňovacích návrhů, které mi nejvíce leží na srdci. To je země původu, eh, protože spotřebitelé mají právo vědět, odkud výrobky jsou a pak, když výrobci tvrdí, že mají nejrůznější receptury a mandle tento rok berou z Jižní Ameriky a příští rok z Itálie, tak to sice mohu chápat, ale musíme očekávat, že tyto nejrůznější země budou tedy dány na seznam země původu a pak tam budou třeba tři země. S tím nemám vůbec žádný problém, ale očekávám tedy, E, trošku víc nápadů. Země původu, e, o tom se nedá diskutovat. To je pro mě absolutní mus. E, potom jsem nepochopila paní zpravodajku, proč si myslí, že balast, látky, balastové látky nejsou důležité pro spotřebitele, protože existují miliony lidí, kteří na základě různých nemocí jsou odkázáni na to, aby se mm, právě živili. E, tam prostě vlákniny, promiňte, byly to vlákniny a jsou odkázány na právě výrobky, které obsahují velké množství vlákniny. A potom, co se týče vína a piva, Tady si myslím, že by se měly dávat kalorie, energetická hodnota. Já jsem velice dobře a bedlivě naslouchala eh, kolegovi Stevensonovi. Chápu, co říká, také chápu, že k whisky má zvláště emocionální vztah. Ale to přeci nemůžeme udělat, milé kolegyně, milí kolegové. Lidé skutečně musí vědět, kolik kalorií má sklenka vína a sklenka whisky. Ať už se tam přileje voda nebo nepřileje, to na tom vůbec nic nemění. To je právo spotřebitele a je to také reálné. Nikdo přece mě to neodradí o to, abych si dala víno a tebe to neodradí o to, aby si se nedal whisky, ale to bychom neměli výjímat nebo neměli bychom ochudit o to tu legislativu. A pak mám ještě dva body, které jsou pro mě důležité a to jsou velikosti porcí. Chci je mít srozumitelné, a chci, aby nebalené produkty byly také značeny. Jinak tady budeme mít nekalou soutěž mezi masovým salátem, prostě, který se prodává na váhu a mezi balením. Děkuji, další řečník. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já hovořím také za paní Valiskou, která je dnes nemocná, ale přesto to zkusím udělat za dvě minuty. Jedna věta ke Stu Stevensonovi eh, show, kdy si řekl, whisky je tekuté sluneční světlo. Ale teď zase k vážnějším věcem. My tady diskutujeme o nařízení, kde se jedná o to, abychom spotřebitelům poskytli co možná nejvíce informací které potom může za dvě až pět vteřin, eh, které se zaobírá před nákupem produktu, může také vnímat. V tom bude zřejmě eh, to umění, eh, protože za těch pět sekund si prostě musí udělat objektivní obrázek eh, už v tomto původním návrhu eh, je určité zlepšení vůči návrhu komise. Co se týče imitátů, já si představuji, že na přední stránce musí být nějaké aktivní znanění, eh, že se musí tady objevit obrázky, aby třeba tam nebyly byl zobrazen žádný sír, když žádný sír není obsažen vevnitř. Já si myslím, že prostě tady musíme mít ještě i obrazovou informaci. Ehm, dále u GDS si představuji, že také bychom eh, přišli ke zna, staži, k dávkám 100 gramů, 100 miligramů, ehm, Myslím si, že to nemusí být barevně značeno, stačilo by černobílé, jenom takový sloupeček, kde by se prostě dal dát určitá informace, která by byla krátká, grafická, s vypovídací silou. Existují tady nejrůznější modely, které jsem zdokumentoval ve svém pozměňovacím návrhu. Děkuji mnohokrát. Petr Líze, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem přispěl jedním jediným pozměňovacím návrhem k té spoustě dalších. Zpráva je dobrým základem, ale já mám jeden pozměňovací návrh, který bych tady rád vysvětlil. Už se tady diskutovalo o tom, že nebalené potraviny by se měly vyjmout eh, po případě alespoň z těch eh, obšírných značení, o kterých hovoříme. Eh, netýká se to přísad, ale například týká se to kalorií či podílu nasycených či nenasycených eh, kyselin. To je velice obtížné pro malé podniky. A já bych to chtěl ještě trošku rozšířit, protože existují malinké firmičky, které nabízejí balené produkty, a nabízí to pouze v jedné nebo dvou prodejnách. Například zemědělec, který eh, přímo prodává na svém, ve své usedlosti a potom ještě třeba v hotelu nabízí nějaký sám, který sám vyrobil. A myslím si, že tato kreativita a to patří zrovna tak platí to pro řezníka nebo pro pekaře, který má jednu, dvě filiálky. Když na ně naložíme to, co tady máme v hlavě pro Nestle a Ferrero, tak prostě udusíme kreativitu, tak se prostě sezóně něco udělá, možná tedy jenom o Vánocích, nějakým zvláštním eh, druhem, ale když budeme chtít prostě nasycené, nenasycené kyseliny, kalory a tak dále, tak prostě on řekne dobře, tak už to dělat nebudu. A tím skutečně ten střední stav zaškrtíme v jeho kreativitě. A poslední bod, protože už nemám čas, barevná značení. Také se domnívám, že je problematické, aby se to zavedlo závazně pro celou oblast Evropské unie. Eh, tak trochu lidi se tady usmívali, když Renáta Zoma řekla, že by to mohlo vést také k příliš eh, velké konzumaci potravin. Samozřejmě tady mám hodně lidí, kteří mají třeba nadváhu, ale starší lidé zase ber, se živí příliš málo kaloriemi a když uvidím červené světlo, už nemůžu jít přesto, ale tady je to problematické, zrovna třeba u nich. Děkuji mnohokrát Antonia Pavanova. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem předložila deset návrhů a všechny jsou v souladu s informacemi eh, poskytovanými spotřebiteli, které jsou důležité pro jeho, jejich zdraví, tedy Ehm, obsah tuku, obsah cukru. To vše je důležité pro zdraví. Když jsem hovořila s kolegy lékaři a odborníky na biochemii, byli šokováni našimi diskusemi a uvedli, že je neuvěřitelné, že poslanci nevyužívají odborné expertízy, když vnímají alkohol jako něco, co není potravina, ačkoliv se to jako potravina bere eh, od počátku dietologie jako vědy. Já se domnívám, že obsah energie a cukru v alkoholu význam má, ať už si do eh, eh, své sklenky dáte let nebo cokoliv jiného. Důležité je znát obsah cukru a kalorií. Systém semaforu. Důležité je, eh, jaká je celková denní spotřeba soli a jak jste jednorázově spotřebovali sůl. Ministrině Eh, zdravotnictví Španělska uvedlo, že eh, například tento, toto může působit kardiovaskulární choroby, vysoký krevní tlak a tak dále. A mělo by to tedy být označeno i červenou barvou. Nejde jenom o informace. To jsou důležité aspekty pro nás všechny, protože mohou zachránit životy. Není to nějaká nevinná informace. Je to něco, co eh, se snažíme poskytovat spotřebitelům, aby si uvědomili rizika pro své zdraví. Protože eh, u každého typu typu potravin. Eh, je to důležité, protože to ovlivňuje biochemii těla a nespůsobí to mm, podvýživu, protože možná s výjimkou eh, občanů trpících eh, kompulzivní poruchou nikdo se v důsledku označení nezdá určitého typu potravin. Tack så mycket, herr ordförande. Jag har lagt ett antal ändringsförslag, men jag skulle vilja lyfta ett problem som jag tror att byla zde celá řada pozměňovacích návrhů. Dovolte mi, abych zmínila jednu věc, kde si myslím, že komise si tím nelámala moc hlavu. Protože celá řada koncových spotřebitelů neplatí za potraviny, které konzumují například eh, pacienti v nemocnicích, dostávají Eh, jídlo a nebo starší lidé, ke kterým jezdí s jídlem pečovatelská služba a ti by měli mít stejné informace jako spotřebitele, kteří nakupují v obchodě. Já jsem podala dva pozměňovací návrhy 286 a 289, které se snaží právě zaměřit na tuto skupinu spotřebitelů, posilit jejich práva na snažší přístup k informacím, proto protože to by neměla být větší překážka pro výrobce označovat i takovéto produkty, protože stejně tak eh, se prodávají i v obchodech. To, co také dostávají starší občané. To je tedy téma, na které jsem chtěla upozornit, protože jsem ještě o tom nikoho neslyšela zde mluvit. Já jsem pracovala s potravinami, už jsem zažila celou řadu schůzí, setkání s lidmi týkající se potravin. A téma, které se neustále objevuje, musí být snažší číst obal. A myslím, že to je věc, které se musíme chopit. A dále chci říci, že musíme vědět, zda určitý produkt obsahuje masné kyseliny typu trans či nikoli a potřebujeme jasné označení původu. Zde bychom nyní mohli něco udělat. Co se týče debaty o alkoholu, jsem poněkud udivena, protože Švédsko chce mít restriktivní předpisy, protože alkohol způsobuje závislost. A EU říká, že alkohol je běžná potravina. No dobrá, pokud tomu tak je, pak by musela spadat pod ty předpisy, které nyní zde schvalujeme které se vztahují na potraviny obecně. Nemůžeme vysílat různé informace. Děkuji. Dámy a pánové, já si myslím, že zpravodajka předložila dobrý návrh, v mnoha věcech s ním mohu souhlasit, ale myslím, že jednu věc bychom dělat neměli. Návrh, že je možné zavést i národní vnitrostátní pravidla podle mého názoru ohnožuje vnitřní trh. Měli bychom se snažit eh, pravidla definovat na evropské úrovni. Co se týče uvádění země původu. Co se týče masa nebo jednotlivých produktů, tam si to dovedu představit, tam už jsme to také upravili. Ale k čemu je uvést celou řadu zemí na určitém výrobku, který má, řekněme, 20 nebo 30 složek? Jak to přispěje k bezpečnosti pro potravy nebo k informovanosti? To přece vůbec nepomůže. K čemu mi bude, když někde bude napsáno Kolumbie a jinde Burkina Faso? To jsou informace, které jsou primárně pro spotřebitele nezajímavé a proto bychom neměli přetěžovat eh, etikety informacemi. Alkohol tam je to pro mě sporné. Myslím si, že je důležité učinit zde pravidla u vína máme určitá pravidla, myslím si, že to je důležité, ale přece jenom měli bychom si to promyslet, zda bychom zde nemohli zavést určité označování, ale souhlasím s Petrem Lízem a chci varovat před tím, že musíme postupovat obezřetně, co se týče pravidel vztahujících se na malé a střední podniky. Kdybychom jim chtěli předepisovat, co všechno v obchodě musí označovat to by byla přílišná zátěž, protože takový podnik má třeba 6 nebo 10 zaměstnanců a už musí bez tak dodržovat celou řadu pravidel a nemůžeme je zatěžovat ještě tímto. A já si myslím, že to také není nějak přínosné pro spotřebitele. Děkuji, Korin Lepáš. Vážený pane předsedo, já bych ráda podpořila nám, paní Vilmot. Chci jenom poukázat na problém, o co se vlastně snažíme, co je smyslem této právní eh, úpravy, paní Berendro? nás upozornila, správně informovala, že spotřebitel má mít všechny informace eh, v souvislosti třeba s jejich zdravotním stavem, aby si mohli zvolit správné potraviny. Proto jim musíme nabídnout takové označování potravin, které jim ty informace dá. A neměli bychom se pouze skrývat za obavy, že ti chudáci spotřebitelé budou nuceni k něčemu nebo že se budou bát koupit tu a tu potravinu. Já myslím, že bychom eh, měli skutečně jejich zájmy hájit a v tomto smyslu zaujmout jasné stanovisko. A pokud uvažujeme o Eh, zájmech veřejného zdraví Evropanů. Měli bychom nabídnout takové značení, eh, které je srozumitelné, podle kterého se lze rozhodnout, ať už podle obsahu cukru, soli nebo kalorií. A také máme poskytnout informaci o zemi původu, protože pokud chceme udržet vysoce kvalitní zemědělství, místní dodávky potravin eh, a eh, propojení mezi eh, surovinou a potravinou, tak by to tam označeno být mělo. Souhlasím s panem Šlitrem, je důležité vědět, odkud potraviny jsou. Ehm, jádro věci je poměrně prosté. Musíme se rozhodnout, co chceme pro spotřebitele udělat. Nemá smysl hledat komplikované argumenty, eh, abychom udělali něco jiného, než děláme. Sì, grazie. Io invito la Presidenza a valutare un'altra sessione di discussione. Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že předsednictví by mělo zvážit, zdali bychom na příští schůze nemohli vyhradit ještě více času tomuto tématu. Myslím si, že je třeba také zvážit, kam e, všechny tyto informace dát, protože e, pasta na zuby je něco jiného než třeba větší produkt a je tomu samozřejmě tak, že producent může být, pardon, spotřebitel může být trošku pomílen, ale přece měl by vědět, že jablka, která jsou z Argentíny, protože tam se používají jiné prostředky na hubení škůdců a tady už by mělo být z nás, zda se jedná o jablko z Argentíny nebo z Evropy a je také důležité pro naše zákazníky, aby věděli, jaké ovoce budou dávat svým dětem. Eh, já si myslím, že je třeba dát lidem možnost volby na základě označení země původu. Dále se domnívám, že ten symbol semaforu může být nebezpečný u produktu, který obsahuje cukr anebo sladidlo. Tam je možné se rozhodnout, když se srovná tento výrobek s nějakým jiným, dejme tomu Produkt, který obsahuje cukr, má semafor na červenou a produkt, který má sladidla, je označen semaforem zelenou. Ale sladidla mohou mít zase vedlejší účinky například pro těhotné ženy. A přesto eh, budou umělá sladidla označena zeleně a substance označující cukr červeně. No, Totež eh, u sladkostí některé obsahují cukr, jiné sladidla. Hm, já si myslím, že značení semaforu, ten symbol semaforu má tady také svá nebezpečí a když uvažujeme o jednotném značení ve všech zemích a nejenom v Evropě, bylo by to lepší. Děkuji mnohokrát. Pan Pinarius. Budu velice stručná. Nejprve bych chtěla poblahopřát paní navrhovatelce za vynikající zprávu, kterou nám předložila. Naprosto s ní souhlasím v tématu semaforu. Co se týče vína, no podívejme se, víno a alkoholické nápoje mají nejvyčerpávější, nej, mají velké vyčerpávající značení na lahvi e, je všechna informace, například na whisky. E, je to značeno, takže vím, kolik kalorií obsahuje e, moje sklenice whisky, protože na lahvi je přesně toto množství označeno. Téma značení původu, to, co říkala paní Somerová. Tam, kde máme výrobky složené z nejrůznějších částí, tam je velice komplikované zjistit původ všech součástí, všech substancí. Kromě toho mm, obchodník má dobrovolné značení ještě, který prostě se rozhoduje, kam co označí. Já bych chtěla souhrně říci, že se nejedná o vyčerpávající informaci, která by měla zahrnovat úplně všechno. Jedná se o to, abychom průměrného spotřebitele co nejlépe informovali takovou formou, aby to mohl pochopit a abychom ho nez, a abychom nezatěžovali zase podniky příliš velkou zátěží, protože víme, že v Evropě velký počet potravinářského sektoru se stává z malých a středně velkých podniků, který prostě nemůže dělat to, co udělá 10 či 14 velkých potravinářských řetězců. Čili eh, tady musíme dávat pozor. A to je všechno. Dovolte, abych ještě jednou poblahopřála paní Somerovo za její zprávu. Děkuji. Dankeschön. Eh, Děkuji. Anna Maria Bild. Jako poslední. I wish to... Děkuji. For welcoming in your committee chci vám poděkovat za to, že jste mě přijali v tomto výboru. Ráda vidím, že se všichni shodneme na tom, že musíme nalézt rovnováhu mezi ochranou spotřebitele, ale zároveň nenavyšovat byrokracii pro malé podniky, malé producenty a zároveň harmonizovat trh bez vytváření překážek a právě toto se paní Zomer, v textu paní Zomerové objevuje. Já se chci zaměřit na jednu věc. Jsme tady proto, abychom eh, spotřebiteli dali eh, správné, jednoduché, srozumitelné, přehledné informace, v tom smyslu je spotřebitele posílit a zároveň respektovat diverzitu. My chceme informovat, nikoli vést. Eh, jak může paní Wilf moc říci, že, že chceme spotřebitele vést, ale zároveň zároveň jim umožňovat, aby se rozhodovali samostatně. My politici, podle mého názoru, bychom, se mě, bychom měli informovat a spotřebitele zůstává právo volby a možnost volby zachovat musíme. Cokoliv lidi bude nějak standardizovat nebo jim nedá dostatečný respekt k různosti, by nemělo být přijato. Podobně systém semaforu je velmi ne velmi nebezpečný. Chci dát třeba svému dítěti máslo, já sama ho jíst nebudu, nebo alespoň ne v takovém množství, ale e, obsah vitamínů v másle je tak důležitý, že třeba chci tyto potraviny dávat svým dětem. A poslední věc, e, neustále odkazujete na to, že spotřebitelé si přejí pokud máte v Anglii nějakou pěknou studii, tak to neodráží názory 500 milionů lidí, ale eh, jenom názory spotřebitelů ve Spojeném království. Já si myslím, že je potřeba dalších studií, dalších průzkumů, abychom zjistili, co si spotřebitelé skutečně přejí. Děkuji. Eh, Zapomněli na paní Jadiny, tak prosím, máte slovo. A já se omlouvám, já už jsem se předtím hlásila o slovo. Chtěla bych srdečně poděkovat paní zpravodajce za tu ohromnou práci, kterou odvedla. Nicméně se domnívám, že si musíme promyslet, jaký zvolíme přístup, protože existují různé názory. Někteří chtějí dělat osvětu u spotřebitele, jiní chtějí pouze informovat. v Itálii jsme velice hrdí na náš potravinářský průmysl a dobré potraviny, to už máme něco, co je nám dáno do vínku. Samozřejmě jde také o to, jakým způsobem se bude postupovat. Chceme lidem říkat, toto můžete dělat, toto nesmíte dělat. Chceme jít až takto daleko. Ano, mám dojem, že někteří kolegové se chtějí vydat nebezpečnou cestou, to označování semafo- typem semaforu, červená, oranžová, zelená, to může také spotřebitele mást. Celá řada mladých lidí například trpí anorexí a když najednou vidí červenou, že je tam cukr, tak tu potraviny nebudou vůbec jíst, ale člověk potřebuje i určitý přísun cukru. Já se domnívám, že musíme včas eh, informovat matky a děti o tom, co je to zdravá výživa a potom můžeme standardně zpracovávat informace a nemusíme zde vyvolávat alarm. Pokud se upřesní stávající označování, bude to dobré, ale rozhodně nesmí být matoucí. Potom, co se týče označování nutričních hodnot, pozměňovací návrh 62 paní Zomerové týkající se nařízení z roku 2006. V tomto nařízení už existují doporučení o nutričních hodnotách složek, které jsou zdravé a chci toto to téma stejně jako kolega Rosy uvést i na příští schůzi. Ano, pro ty z vás, kteří zde byli s námi i minule, už je to takové deja vu, říká pan předseda. Už e, máme jenom takovou polovinu pozměňovacích návrhů vůči tomu prvnímu, už jich je jenom 557. Uvidíme, zda toto téma budeme moci dát ještě někdy na pořad jednání. Nyní dám slovo opět zpravodajce, omlouvám se komisi, ale španělská ministrině už čeká venku. Paní Zomerová, pokud můžete ve třech, čtyřech minutách zareagovat na to, co zde zaznělo. Děkuji. Chci upozornit na to, že jde o to, jak se to bude zobrazovat GDA, semafor nebo takový hybrid z obou dvou systémů. Já prostě chci, aby to nebylo závazně předepsané po celé Evropě, protože my nevíme, co si s tím spotřebitel počne s takovýmto označováním. A pokud si přečtete moji zprávu, tak to tam jasně uvidíte. Já explicitně dovoluji dodatečné označování nad rámec těch předepsaných povinných údajů. Možná může dojít i k opakování určitých hodnot, ať už je to grafickým způsobem nebo jinak. Já se domnívám, že spotřebitel má právo na to, aby si mohl rozhodnout sám, jaký systém potřebuje a chce a jaký chce používat. A já jsem přesvědčená o tom, že tento systém se potom u potravin odrazí. Zůstávám u svého názoru, že co se týče národního označování, i kdyby bylo nezávazné, že toto označení nechci připustit. Stejně tak nechci připustit to, aby členské státy rozhodovaly o tom, jak zacházet s nebalenými potravinami. Chci zdůraznit, že se jedná o nařízení evropské, musíme to upravit zde, musí to mít shodnou platnost ve všech členských státech. Samozřejmě dodatečné dobrovolné označování stanovené sektorem je možné. Paní kolegyně Rodberend Berend chci vysvětlit, že označování původu hlavních složek by bylo skvělé, kdyby to bylo možné. Ovšem, potraviny tedy u potravin, které mají celou řadu složek, ale z praktického hlediska to možné není. Kolegyně a kolegové, prosím vás, jděte do potravinářských podniků a informujte se o tom, jak se vyrábí potraviny, z čeho se skládají a jak funguje systém nákupu. A pak se rychle přesvědčíte o tom, že u složených potravin nelze označovat hlavní složku. Leda, že bychom umožnili další Eh, informaci jako dodatečné nálepky na potraviny anebo příbalové letáky. A já bych přece jen chtěla zastupovat názor, že by na obalu měly být natěštěné povinné údaje. A co se týče látek ve složených potravinách, ty se nemění z roku na rok, ale ty se mohou měnit ze dne na den. A pro střední podniky, které zde dominují v této oblasti, to prostě není možné. Ze svých zkušeností vím, že nemohou mít v rezervě tolik různých obalů, které by reflektovaly eh, rozdílné původy látek, které se den ode dne mění. A když si uvědomíme, že na obalu budeme uvádět různé jazykové verze, tak nebude zbývat místa a je třeba, aby se informace vešly na obal. Nechceme produkovat příliš velké obaly, které přispějí k navýšení odpadů. Děkuji vám za veškeré vaše příspěvky, které zde zazněly a jsem otevřená k diskuzi. Pokud chcete, chcete projednat své pozměňovací návrhy, přijďte za mnou a pokusím se v některých věcech udělat kompromisní návrhy na březnové hlasování, které nás bude čekat v našem výboru. Děkuji. Děkuji, paní Zomr. Je to skutečně intenzivně diskutované téma a je zde celá řada kontroverzních názorů, které se vyjevily i zde. 16. března budeme o této záležitosti hlasovat. Je to téma, které tu máme z minulého legislativního období. Paní zpravodajka nabídla možnost jednotlivých dialogů, takže ti, kdo předložili pozměňovací návrhy, by si mohli s paní Zomr promluvit, jako například pan Rosy a další, aby našli kompromis. Děkuji vám za rozpravu, omlouvám se komisi, že jsme již nemohli vyslechnout jejich stanovisko a nyní nás čeká poslední bod našeho programu a tím je návštěva španělské ministrině životního prostředí. ale počkáme si ještě asi minutu nebo dvě, než sem dorazí kompletní delegace. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Takže milé kolegyně, milí kolegové, až se všichni znovu posadíte a ukončíte snad vaše rozhovory pomalu, pak bychom mohli pokračovat Můžeme pokračovat dalším bodem našeho jednání a to je představení španělského předsednictví v oblasti ochrany životního prostředí. Je mi potěšením přivítat mezi námi předsedkyni rady a španělskou ministrině životního prostředí paní Espinosu. Srdečně vítejte v našem výboru na ochranu životního prostředí jsme jedním z největších výborů, který máme v Evropské sněmovně s mnoha kolegyněmi a kolegy, kteří i doma se velice angažují za ochranu životního prostředí. A máme celou řadu témat, o kterých chceme jednat, takže vítejte srdečně, já vám hned dám slovo, abyste nám mohla představit program španělského předsednictví. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane předsedo, eh, dámy poslankyně, páni poslanci, Eh, je mi velkou úctou eh, promluvit před tímto výborem, abych vám představila pracovní program španělského předsednictví. I když je zjevné, že boj proti klimatickým změnám a definice kroků, které musí Evropa učinit, patří mezi naše priority pro tohoto půl roku. Minulého, minulý týden 20. ledna již jsem vysvětlila před touto sněmovnou výsledky kodaňského samitu a výzvy, které z ní vyvozujeme. Proto nechci opakovat to, co bylo tam zařečeno, ale přece jenom bych ráda řekla, že je mi znám zájem 27 ministrů na ochranu životního prostředí aplikovat bezprostředně obsah eh, Kodaňské úmluvy chceme rychle a účinně pokročit v procesu mezinárodního vyjednávání který se bude konat během příští konference stran rámcové umluvy OSN, která se bude konat v Mexiku v listopadu. V komunitárním prostředí eh, chceme dát nové impulzy integraci eh, takových opatření, které budou čelit klimatickým změnám, eh, zejména v oblasti ochrany půdy, účinného hospodaření s vodou, uchovávání biodiverzity a samozřejmě také v oblasti zemědělství a rybolovu. Proto Španělsko během svého půlročního předsednictví zahájí a prohloubí práce, eh, které jsou, souvisí s takzvanou bílou knihou. Co se týče klimatických změn a balíčku energetického, který má velikou prioritu eh, a speciálně v komunitárním oblasti, a v oblasti obchodování s emisními povolenkami bude tvořit naši agendu. Ráda bych zvýraznila interakci naší vnitřní interní politiky a mezinárodní politiky v této oblasti chceme posílit vedoucí roli Evropské unie v této oblasti, ale samozřejmě vyjednávání v mezinárodním rámci budou moci vyžadovat přizpůsobení naší legislativy. Budeme pracovat na tom, aby práce na rozvoji klim energetického balíčku a klimatických změn byly završeny s úspěchem. Také na druhé straně budeme pokračovat, pracovat na normativním rozvoji v oblasti dalšího zachování kvality vzduchu a v průmyslovém odvětví v hladu s mezinárodními umluvami, které jsou platné v této oblasti. Chceme, aby, aby Evropská unie zachovala svou vedoucí roli ve snižování emisí. Eh, samozřejmě chceme, aby měly co nejmenší dopad na ekosystémy a na zdraví osob. Evropská komise v posledních letech zrealizovala důležité normativní úsilí v oblasti chemických látek. Tady se odkazuji na nařízení o registrování, hodnocení, povolování a omezování látek, chemických látek a substancí. Všichni to znáte pod pojmem REACH a e, další iniciativy normativní týkající se nebezpečných látek. Španělsko by chtělo pokročit v propracování různých směrnic týkající se například hospodaření s elektrickým a elektronickým odpadem, abychom docílili účinné hospodaření a snížení dopadů na životní prostředí. Kromě toho chceme navrhnout specifickou komunitární normu pro recyklaci bioodpadu. Půda je velice eh, zranitelná, ale je to kritický faktor pro životní prostředí i hospodářské aktivity, který si zaslouží stejnou komunitární pozornost, jakou dostaly jiné oblasti, jako například vzduch a voda. Známe obtíže některých členských států týkající se společné reakce Vím, že to nebude jednoduché, ale mám důvěru v to, že budeme schopni dohodnout se mezi sebou a dospět k určité dohodě o, direkt, o směrnici týkající se ochrany půd. Co se týče nařízení o eh, nekomerčním pohybu, eh, živočichů jsme těsně před završením a domnívám se, že naše vzájemné snahy povedou k tomu, že bychom před prvním červnem mohli dokončit práce. Další aspekty, kterým chceme věnovat naši energii, je ztráta biologické rozmanitosti proto jednou z dalších velkých výzev, které chceme čelit, je právě tato. V tomto roce, v roce 2010, kdy vlastně máme Mezinárodní rok biodiverzity, biorozmanitosti, bude vhodný k tomu, abychom podrobně debatovali o tomto tématu a abychom mohli navrhovat opatření pro naše cíle po roce 2010. Naše předsednictví musí také představit eh, a připravit evropský příspěvek debatu na schůzku COP10, která se bude konat v Japonsku v druhé polovině roku 2010. Bude to takzvaná COP10 umluvy o biorozmanitosti. V Madridu se právě, slaví, se právě pořádá konference o biorozmanitosti, eh, která bude sloužit vlastně k zahájení tohoto Mezinárodního roku biorozmanitosti a představuje určité fórum, kde se dají diskutovat možná řešení. Dalším prvkem naší práce bude také ochrana lesů. Jak víte, Evropa stále více a častěji čelí eh, přírodním fenomenům, jako jsou ehm, požáry, jako jsou ehm, potopy, jako jsou vychřice, které jsou vyvolány klimatickými změnami. A tyto fenomeny, které působují ohromné škody eh, našim lesům a biorozmanitosti, neznají hranice. Zelená kniha o ochraně lesů a o systémech eh, informací o lesích, které zakrátko prezentuje komise, poslouží členským státům pro, trvalou udržitel, pro trvalé udržitelné řízení lesů. Kromě toho, během tohoto půl roku se bude také konat ministerská konference o ochraně lesů. Jejich výsledky budou předloženy ku schválení závěrům Rady na ochranu životního prostředí 21. června roku 2010. Eh, další z našich priorit eh, v oblasti životního prostředí bude hospodaření s vodou. Eh, vodou, kterou chápeme jako prvek životního prostředí, ale zároveň jako prvek, který má sociální i ekonomickou dimenzi. Musíme nacházet odpovědi na výzvy, kterým čelíme, například v úbytku srážek a zvyšování teplot a zároveň také čelit na druhé straně povodním. Eh, ministerská konference o středomořské ke konferenci, kterou uspořádá Evropská unie spolu se středomorskými státy o středo, středomorské strategii vody, bude za, se zaobírat právě tímto tématem. Ta se bude konat v Barceloně 12. a 3. dubna a další konference 18. a 19. února, která se bude věnovat cestě k přizpůsobování se klimatických změnách. Dále máme celou řadu dalších cílů, kterým se chceme věnovat, ale všechny tyto cíle můžeme uskutečnit pouze v případě, že toto předsednictví eh, bude spolupracovat s Evropským parlamentem, s jednotlivým každým členem vašeho výboru a já vám nabízím veškerou ochotu ke spolupráci. Dnes jsem zde, ale nabízím vám také přijít, kdykoliv to bude možné, proto abychom se snažili skoordinovat a sjednotit naše úsilí, aby se nám podařilo dospět Evropsk- Evropu udržitelnou, trvale udržitelnou, abychom ji mohli odevzdat příštím generacím pro všechny Evropanky a Evropany. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní ministrině. To byl skutečně eh, obsáhlý program. Poznamenal jsem si 12 různých bodů, různých opatření, kterým se chcete zabývat a kde rada a parlament legislativně spolupracují. Dnes zasedá Koreper a zabývá se otázkou, co předloží EU 31. ledna u OSN a zda tam bude hodnota 20 nebo snad 30, anebo zda tam bude hodnota 20 i 30 tak dnes odpoledne budeme vědět více. Samozřejmě můžeme jen doufat, aby EU mohla vystupovat a mluvit jedním hlasem v této otázce, protože to je téma, kterým jste se věnovala vy, ochrana klimata. A nyní pan Zvěber první příspěvek. Děkuji vám pokusím se dodržet čas. Děkuji panu předsedovi i paní ministrině, že zavítala mezi nás a prezentovala program španělského předsednictví. Z vašeho výkladu jsem pochopil, že ekologická, klimatická politika se stává také hospodářskou a průmyslovou politikou, čím dál tím více. Vy jste říkala, že eh, evropský primát má zůstat v životním prostředí, ale všichni víme, jak dopadlo jednání v Kodaně a u toho závěrečné usnesení jsme bohužel nebyli požádáni a také poslední konference ministrů životního prostředí se vyznačuje tím, že v Evropě nepanuje jednotný hlas, jsou tam velké rozdíly. Co chcete jako předsednictví udělat proto, aby vznikla, byla formulována jasná evropská pozice a tyto rozpory, které mezi vámi očividně panují, byly překonány? Také jste hovořila o managementu vody, zacházení z vodu. Pocházíte ze státu, kde je mnoho slunce, ale bohužel málo vody. Citovala jste celou řadu konferencí, ale nenaznačila jste, jaké jsou konkrétní cíle španělského předsednictví při boji s nedostatkem vody tak aby se tento problém omezil v rámcové směrnici o vodách nyní máme závazek pro členské státy, aby zavedly cenu vody. Jak to vypadá konkrétně ve vaší členské zemi? Víme, že ve Španělsku v zemědělství se spotřebovává eh, mnoho vody a eh, je tam, jsou tam ty slavné pobídky pro vaše zemědělce, aby Eh, pomocí nových technologií zabránili plítvání vodou. Co chcete v této věci udělat proto, aby se tento problém skutečně řešil od kořenů? A za třetí, jaké plánujete iniciativy pro podporu nových technologií, tak aby už při vytváření designu produktu bylo zabráněno plítvání zdroje a plítvání vodou, co největším rozsahu, tak abychom mohli čelit výzvám budoucnosti. Za čtvrté, je to směrnice IPPC. Všichni chceme, aby zařízení v Evropě víceméně splňovala stejné standardy. Víte, že v Radě jsou velké rozpory. Některé členské státy chtějí měkčí eh, standardy a zachovat je a měří se zde rozdílným metrem. Co chcete tedy v této věci udělat, aby se tyto veliké rozdíly překonaly? Já vás mohu jedině podpořit v tom vašem avizu, že chcete předložit návrh týkající se bioodpadů, tam budete mít můj plný, plnou podporu a budu rád, když španělské předsednictví předloží konkrétní návrh. Děkuji panu Zebrovi, hlasí se nám o slovo 20 poslanců a poslankyní, uzavírám nyní seznám a koordinátoři, kdyby měli jen dva a půl minuty, tak tom snad časově lépe zvládneme. Lindo. Děkuji. Vítám vás, paní ministrině. Už jsme se viděli minulý týden ve Štrasburku, ale dovolte, abych se zaměřila na kodáň a postkodaňský proces. Myslím si, že nejsem jediná, kdo je zmaten tím, co se dělo. Ivo de Bůr minulý týden oznámil, že do 31. ledna různé strany úmluvy vzali na vědomí, vzali na vědomí výsledek úmluvy a předloží OSN své emisní plány a minulý týden jsme se náhle dozvěděli, že toto datum je flexibilní. Chci si položit otázku, vy jako ministrině životního prostředí v EU, jak postupujete, jak to budeme prezentovat, pokud vím, tak Francie předložila něco jiného než zbytek EU, nebo budeme mít jednotné číslo za Evropskou unii, které se předloží OSN. Jak to má pokračovat? Bude zasedání v Bonu, to bude na jaře. Jak se bude připravovat Evropská unie na zasedání v Bonu? Protože nás potom čeká Mexiko a Barack Obama bude mít dnes večer svůj projev a bude se zabývat asi také jiným tématem než klimatickými změnami, spíše hospodářským, takže jak se postaráme o to, aby se v této záležitosti něco dělo. Děkuji, Chris Davis. Děkuji. Paní ministrině, v úterý bude setkání ministrů skupiny klimatických změn a co uděláte proto, aby byl výsledek pozitivní. Před třemi lety Evropská rada se dohodla, že chceme zajistit, a do roku 2015 bylo demo, 12 demonstračních prostřed, eh, zařízení CCS, ale nikdo neřekl, jak to bude financováno. V roce 2008 byl předložen návrh, aby se proto dali prostředky z obchodu s emisními povolenkami a rada to tři měsíce poté akceptovala. Nyní uplynul více než rok, ale stále ještě neexistuje žádná dohoda o tom, jak použít tyto prostředky, takže jsme promarnili celý rok. Komise ale nyní má návrh rozhodnutí, který se dostane do výboru příští úterý. A tam se hovoří o tom, že si vyhrazuje kontrolu veškerých projektů týkajících se obnovitelných zdrojů energie a CCS, včetně financování. zde alternativa Německa, kteří chtějí renacionalizovat financování. Chtějí říci, toto jsou prostředky, rozdělme to do 27 zemí a komise říká, to tedy rozhodně ne, to radši ten balíček stáhneme, pokud nebudeme mít evropskou kontrolu nad tímto demonstračním programem. Na začátku týdne na radě byla to to vypadalo podle hlasování, že tam jsou rozdílné názory. Ovšem my bychom po Kodani měli vystupovat rozhodně a usilovat o budoucnost nízkým CO2. Co dělá Rada pro pozitivní výsledek? Paní ministrině, vítejte mezi námi, děkuji vám za to, že jste mezi námi přišla. Španělské předsednictví se eh, chce soustředit na ochranu půd. To je dobrá zpráva. Další dobrá zpráva je, že jste se rozhodli v rámci rady mm, pokračovat v pracích na tom, co již bylo započeno portugalských předsednictvím. To je nější cesta, ale víme, že některé státy jako Francie, Německo a Spojené království jsou proti návrhu směrnice, protože se domnívají, že je příliš striktní a příliš a zachází příliš daleko. Paní ministrině, sdílím vaše přesvědčení, že potřebujeme společnou úpravu v Evropské unii, co se týče ochrany půd. Musíme také dále zajišťovat kvalitu našich vod a využívání půdy pro zemědělství, ale zároveň také se starat o zdraví evropských občanů. Z hlediska blokády Myslíte, že nejpozději 15. března na Radě ministrů na ochranu životního prostředí se bude moci dospět k dohodě? A další otázka, v jakém ohledu je španělské předsednictví ochotno jít ke kompromisu a kde jsou vaše meze nad rámec, kterých nebudete moci jít? Děkuji, pane ministře. Já, pardon, děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, váš program se buď eh, soustředí na klimatické problémy, na přípravu COP 16, ale je to tak, že v některých zemích vidíme, že podniky, které se starají na ochranu životního prostředí, také v této oblasti pracovat. Ano, chápu, že minister na ochranu životního prostředí se musí starat o všechno, i o přípravu COP16, ale o další také odvětví. Máme tady divoké skládky, víme, že moře je znečištěné odpady a co chcete dělat v této oblasti. Kromě toho se objevuje stále více produktů na našem trhu ze třetích států. Při jejichž výrobě vznik se používají pesticidy a jiné prostředky na ochranu rostlin, které jsou u nás zakázány, ale dostávají se u nás na stůl, naši děti jedí tyto produkty tady máme. Dále, co chcete dělat v nukleární oblasti, v oblasti nukleárního odpadu, alternativy k přepravě vyhořelých palivových tyčí a co chcete navrhnout eh, pro podněty pro takové země, eh, které vyrábějí malý podíl ekologické energie, aby vyráběli více eh, větrné energie a využívali další alternativní energie. K tomu jste nic neřekla, protože eh, eh, životní prostředí není jenom klima. Krista Klas. Děkuji, paní předsedkyně rady. Mohla bych eh, se jenom eh, vlastně zapojit k tomu, co řekl kolega Rossi. Ty praktické věci, které spadají do španělského předsednictví a kde jsme před rozhodnutími. Rada bych něco řekla k vám, že jste říkala, že se chopíte zase ochrany půdy a vy jste to jed, vlastně řekla jedním dechem s vodou a vzduchem. Paní ministrině, tady je veliký rozdíl. Vzduch a voda přesahují hranice. Kousek země leží pevně v členském státě a je třeba akceptovat, že členské státy tady mají svou specifickou odpovědnost za zachování půd a proto když bychom tady měli hovořit o směrnici na ochranu půdy, doufáme, že k tomuto rozhodování nedospějeme. Druhá věc, o které jsem chtěla hovořit, je nařízení o biocidech. Vy jste řekla, že ekosystémy a zdraví lidí máte také v úhlu pohledu, ale co chce španělské předsednictví podniknout s ohledem na nařízení o biocidech, které předepisuje různé věci, vyvinete tlak na komisi, abychom tady získali hodnocení o studii dopadu, protože budeme muset zvážit, jaké prostředky a jaké hodnotné látky se nám ztrácejí, protože do budoucna musíme také mít na mysli hygienickou situaci našich občanů a zabezpečit hygienu. Čili jak to bude vypadat do budoucna se standardy hygieny, co můžeme dělat? Eh, jsou tady předpisy příliš eh, úzce pojaté. Tady bych ráda něco slyšela od španělského předsednictví a také bych se ráda dověděla něco o tom, jak to můžeme udělat, abychom na evropskou úroveň dostávali Eh, více eh, zapojení prostě jednotlivých subjektů. Děkuji. Děkuji, paní Klas je totiž zpravodajkou pro nařízení o mm, biocidech. Thank you, Mr. President. Eh, welcome, Minister. I welcome your focus also on Děkuji, pane předsedu. A vítám paní ministrině. Já se zabývám také otázkou ochrany biodiverzity. Ochrana biodiverzity totiž znamená bezpečnou cestu pro naši budoucnost a 50 CO2 jim je možné zabránit právě tímto způsobem. V prosinci se rada dohodla na návrhu týkajícím se závazku výrobců dřeva, kteří uvádějí toto dřevo na trh, aby nebyl ilegální import tohoto dřeve všichni, včetně vaší vlády, nakonec byli zklamáni, nebo byli zklamáním, protože nebylo zcela zabráněno těmto ilegálním dovozům. S tím, že nebylo zabráněno také ilegálním obchodům a vzhledem k významu odlesňování, které představuje 20 každoroční produkce CO2, pokud se nám podaří zabránit vstupu ilegálního dřeva, na evropský trh, získali bychom další nástroj pro zmírnění změny e, klimatu a zároveň nám to umožní splnit cíle v roce 2020. Chtěl bych e, znát názory španělského předsednictví, jak budete e, postupovat v tomto směru. Děkuji. Děkuji. Brandy. Um. Děkuji, pane předsedo. Děkuji španělské ministrině, že přišla mezi nás. Myslím, že se ujímá své funkce ve velice složitém období, protože otázka klimatu a biodiverzity jsou letos skutečnou výzvou. Domnívám se, že jako předsedni, předsedkyně nám zde předložila skutečně ambiciozní program, ke kterému jí blahopřeji. Dovolte mi zaměřit se na ochranu biodiverzity. Uvedla jste, že to je jedna z vašich největších priorit. Explicitně hovoříte také o lesích a o biodiverzitě moří. Dovolte, abych poukázal na hlasování, které proběhlo dnes ráno. Týkalo se cit- seznamu CITES a bylo zde masivně podpořen zákaz obchodování s tuňákem obecným a já chci vědět, co s tím uděláte v radě, protože Itálie uvedla, že bude také souhlasit s tímto zákazem obchodování a že jsou takové postupy i ve Francii, to znamená, že ta Mediteránní fronta, která byla proti tomuto zákazu, se rozpadá. Myslím, že vy zde jako předsedkyně rady můžete hrát důležitou roli. A můžete nám také říci něco k obchodování se slonovinou? Děkuji. Děkuji, Bas Eichhout. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, paní ministrině, za to, že jste za námi přišla a za to, že jste nás seznámila s ambiciozním programem. Jsem tady, říká řečník. Někteří z mých kolegů už zmínili téma po Kodani, ale měli bychom to nazývat spíše před Mexikem, spíše uvažovat o tom, jak by si Evropa mohla polepšit v Mexiku. A tady si dovolím být trošku kritický, protože jsme dosud hodnotili úlohu Evropy s tím, že je potřeba to zlepšit, ale mm, musím říci, že se musíme posouvat velmi rychle Eh, a zatím jsem neslyšel mnoho konkrétních plánů ze strany španělského předsednictví eh, v tom, jak chtějí vylepšit úlohu Evropy. Když se hovoří o 20-30% příloze, ono se zdá, že se Evropa vůbec nepoučila ze svých chyb a že se celá debata bude zase opakovat od začátku. Mám tedy dvě stručné otázky pro španělské předsednictví. Za prvé, všichni se shodneme na tom, že Evropa musí být jednohlasná. Ehm, ale kdo bude takto hovořit? Eh, a eh, na koho se španělské předsednictví zaměří. A dále druhá otázka. Eh, některé země se setkaly minulý víkend a chtěli se sejít již v březnu na téma OSN, ale Evropa se musí okamžitě obrátit na ty základní země s tím, že chtějí spolupracovat na tomto důležitém tématu. Chci se zeptat, zda se chcete k těmto zemím připojit. Next speaker is Nick. Děkuji, dále Nick Griffin. Vážená paní ministrině, včera tři němečtí vědci v časopisu Del Spiegel napsali kritický článek o IPCC nejenom o himalajských ledovcích, ale také o tom, že existují desítky případů toho, že IPCC zprávy e, nejsou kolegiálně hodnoceny, takzvaně peer review, což by nemělo být povoleno. Například i tvrzení, které jste uvedla ve svém projevu, například, že odlesňování souvisí se změnou klimatu, ale toto je spekulativní zpráva práva. Zajímalo by mě, zda předsednictví eh, nějakým způsobem přehodnotí spornou takzvaně vědeckou metodu IPCC. Dále dostal jsem řadu dopisů od Britů žijících ve Španělsku. Skutečně těž, těžké situace, tak jak se eh, tito lidé podle eh, zákona z roku 98 o pobřeží eh, setkali se zničením svých domovů ehm, loni byla vydána zpráva, která tvrdí, že toto by mělo být zastaveno a Španěle by měli respektovat práva majitelů nemovitostí. Není tedy eh, absurdní, pokud eh, něco takového dělá přímo předsednická země EU a kdy to napravíte. Děkuji. Takže nejprve ty základní otázky, těch deset otázek. Tady už se vyskytla celá řada témat, půdy, biorozmanitost. byste chtěla možná už teď zareagovat, možná, že to bude potom snadnější. Prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, odpovím na tyto příspěvky. E, budu se snažit co nejlépe e, prohloubit informace, které jsem vám dala ve svém prvním vstupu. Pan Seiber e, se zmínil o tématu kodaňského samitu. Tady já uznávám, že jsem byla strohá ve svém prvním příspěvku, stručná, ale já jsem se domnívala, že jste byl v plénu na, ve Štrasborku minulý týden a proto jsem se snažila diverzifikovat eh, můj vstup. Co musíme učinit po Kodani? Co musíme dělat parlament, rada i předsednictví? Z hlediska předsednictví nemůžeme zůstat v melancholické emoci. Nemůžeme hledět na Kodaň eh, jako na něco, co se mohlo stát, ale neuskutečnilo se to. Musíme prostě hledět reálně dopředu tak, jak to řekl pan Ekut. A musíme už hledět na Mexiko. A hledět na Mexiko znamená, spolupracovat ve dvou oblastech. V jedné oblasti, to je oblast mezinárodní, aby Evropa zůstala líderem a abychom dosáhli toho, že a když až se dostavíme do Mexika koncem tohoto půl roku, abychom měli daleko konzolidovanější mezinárodní postoj a aby právě nedocházelo k takovým rozdílům a divergencím, které se projevily v Kodani. Ale proto musíme vykonat velké úsilí. A toto úsilí eh, musí prostě učinit Evropa, protože Evropa byla líderem v této oblasti. Díky Evropě jsme mohli pokročit aspoň k tomu, co se dosáhlo v Kodaně. Já se domnívám, že to je třeba oznat že kdyby prostě e, jsme nehráli stejnou roli, tak by Kodaň byla velikým neúspěchem a stroskotáním. A právě dnes se konala schůze Koreperu a e, zrovna jsem dostala výsledky. Jestli dovolíte, tak to hned vytáhnu, protože jsem si to dala sem. Přečtu vám to. Budu citovat, co je v tom textu kde se praví. Koreper se právě dohodl před několika minutami, že pošle dopis předsednictví a komisi, aby potvrdil, že Evropská unie se prohlašuje, že souhlasí s kodaňským samitem a bude se snažit o snižování emisí nezávislým cílem 20 a podmíněným cílem 30 Toto je tedy definitivní dohoda, která byla jednomyslně přijata na Koreperu a to znamená, že budeme hovořit jedním hlasem v mezinárodní oblasti se musíme soustředit nejenom na Spojené státy, jak se někteří domnívají, já vím, že to neví, si nemyslí tento parlament, ale musíme učinit také veliké úsilí s, ve spolupráci se zeměmi rozvojovými a se, zrychle se rozvějícími ekonomikami. E, domnívám se, že nemůžeme prostě Eh, prošvihnout ani minutu, aby v Mexiku jsme dosáhli toho, co všichni chceme, a sice závazné dohody, která by nás přivedla k redukci emisí v globálním měřítku, protože když se hovoří o klimatických změnách, vy to víte lépe než já, neznamená hovořit o Evropě, neznamená to hovořit o jednom ze 27 členských států EU, ale znamená to hovořit o globální politice, a o politice, do které se musíme vnést a zapojit všichni, občané, instituce i vlády, abychom dosáhli toho cíle, který si všichni přejeme, a sice, aby tato planeta eh, byla méně zatížena CO2 a v tomto důsledku tedy byla lépe chráněna a abychom tuto planetu mohli tudíž lépe zachovat do budoucnosti. Další téma pana Seibera eh, byla oblast vody. Hovořit o vodě je hovořit o zdroji, který je, kterého je čím dál tím méně. Nezávisle na tom, zda jsme v té či oné zemi Evropské unie. Je jisté, že jsou země, které trpí více nedostatkem vody, ale jiné země už se vidí dotčeny anebo vidí, že by se jich tento problém mohl týkat v budoucnosti. Ale není to pouze nedostatek vody, ale jsou to také tyto extrémní fenomény, eh, které se vyskytují stále častěji. Můžeme mít týden s extrémním suchem v určitém evropském pásmu a další týden se můžeme nacházet ve stejném pásmu s ohromnými srážkami a s povodněmi, které tyto vyvolají. Musíme spolupracovat proto, aby eh, tyto fenomény se nevyskytovaly a pak, když k ním dojde, tak aby způsobily co možná nejméně problémů. A voda jak můžeme dospět ke snížené spotřebě vody? Já se domnívám, že z hlediska předsednictví tady máme dvě témata, v nichž můžeme pracovat. Na jedné straně snažit se dosáhnout snížení v každém ohledu, v každodenním životě občanů, eh, každodenní užívání vody, eh, které máme jako občané, až po hospodářské činnosti, které se vyskytují v evropském kontextu. Ale je třeba používat nové technologie, nové technologie, které nám umožní recyklovat vodu, abychom ji vyčistili a recyklovali pro mnoho možných zdrojů použití používat také vodu z moří, odsolenou. Tady hovoříme o zdrojích, kterých již není nedostatek. Také je třeba využít nové technologie pro zvýšení účinnosti. Hovoříme o průmyslových situacích a to vše musí vlastně uzavírat takový dokonalý cyklus, který se bude snažit o kvalitu hospodaření s vodou. Dejme si příklad. Dejme tomu, že nějaké město, nezávisle na tom, v jaké zemi Evropské unie se nachází, je to země s velkým turistickým ruchem. Tento turistický ruch je četnější zejména o prázdninách v létě. Čili je tady větší poptávka po vodě, než která existuje v jiném ročním období. Pakliže tato voda, která se používá, je, pakliže tuto vodu vyčistíme a poté, co ji vyčistíme, ji budeme recyklovat, bude nám sloužit k tomu, aby nám prostě zachovala určitou rovnováhu v té kvantitě vody, kterou používáme a dnes to naštěstí můžeme dělat. To je na způsob uvažování v období hospodaření a manažování vody. Mm, také eh, musíme zahrnout celou řadu dalších faktorů, které možná mají určitý bodový charakter, ale přece jenom mají veliký a důležitý vliv. Mm, to jsou taková témata jako znovu zalesňování nebo také starost a péče o mateřské, o školky a péče o evropské řeky. Eh, už se tady zmínili extrémní fenomény. Eh, a to jsem se snažila vyjádřit ve svém vystoupení. Eh, v případě těch extrémních jemů chceme na jedné straně pracovat na tom, abychom zabránili důsledkům, pakliže dojde k období velkého sucha anebo k, sraž, k povodním. To můžeme dělat odpovědnými plány eh, pro období sucha. Některé země Evropské unie již takové plány mají, ale my se domníváme, že by toto měla být také evropská odpověď a také v oblasti prevence v těch zaplavitelných zónách to je v součást, součástí vlastně takového rámcového řízení o vodách, kde některé státy již mnohé vykonaly, ale kde bychom se měli snažit vykonat ještě dodatečné úsilí, abychom se mohli zlepšit na to, abychom mohli eh, připravit eh, lépe, lépe, eh, pardon, zlepšení v tom rámcovém rozhodnutí o hospodaření s vodou, které má být obnoveno v roce 2012. Všechno, oč usilujeme, osilujeme. Jsou vlastně témata, eh, kterým se již pozornost věnovala, ale my chceme eh, eventuálně je přizpůsobovat eh, nebo zlepšovat. Jedno, co si k tomu dodáte za sloveso, abychom tady zlepšili prostě to hospodaření, řízení oblasti rezortu vody. Dále se tady odkázal jeden řečník na rozhodnutí rady a na to, zda Francie neprezentovala rozdílná čísla. No, Eh, teď jsem vám tady přečetla slovo od slova eh, výsledek eh, schůzky Koreperu, která se konala, zatímco my jsme sem přicházeli. Já chápu vaše obavy, mohla jsem chápat své obavy, ale myslím si, že není skutečně. Už můžeme konstatovat, že naštěstí to je historie, takže už jsme překonali tuto etapu a doufám, že společně se mnou sdílíte tu radost z toho, že jsme jednotní a budeme pokračovat v této jednotě. Pan Davis komentoval v souvislosti s klimatickými změnami také té CCS technologie. My tady hovoříme o perspektivě budoucnosti. Z hlediska španělského předsednictví je to jistě velká budoucnost a je to eh, eh, velik velký příslip eh, pro Evropu do budoucnosti a zcela jistě vyvineme všechna úsilí, která budou nezbytná. Jsou země, které již se rozhodly mm, o konkrétní skladování CCS na konkrétních místech, které dokonce již iniciovaly určité pilotní projekty. A my se domníváme, že jisté, že dnes nikdo z nás, kdo je v tomto sále, nemůžeme stoprocentně tady eh, přislíbit, co tyto projekty eh, zachycování a ukládání eh, uhlíku budou znamenat, ale myslím si, že tam, kde se pokročilo, se může tento pokrok s dalšími evropskými státy a že můžeme společně pokračovat v této agendě, aniž bychom zapomněli na to, co znamená výzkum, vývoj a inovace. Protože každý z nás, kdo jsme zde, když si představíme, co bylo před 20 lety, rozhodně jsme si nepředstavovali, že bychom mohli dnes po 20 letech komunikovat prostřednictvím e-mailů, protože před 20 lety jsme to dělali faxem. A to už jsme si mysleli, jak jsme pokročili. Čili eh, v tomto způsobu, v tomto duchu musíme uvažovat i dále, že třeba eh, využívat ty nejvyvinutější technologie, jako třeba CCS. Nesmíme zapomínat právě na tu možnost dalšího rozvoje a té šance, že každý den se mohou tyto technologie zlepšovat a mohou tedy eh, zlepšit úroveň na, eh, v Evropě, v Evropské unii. Ta, dále se tady hovořilo o kontaminované půdě. Já jsem se snažila ve svém vstupu vám říci, že si uvědomujeme, že jsou potíže ze strany některých členských států ale to neznamená, že bychom prostě nevyvinuli naše úsilí. Eh, komunitární politika v oblasti ochrany půd byla cílem <clears throat> ze strany komise, když tato začala připravovat první pracovní dokumenty. Španělsko, když jsme nebyli jako předsednictví, když jsme byli pouhým členem, Evropské unie jsme také dávali e, skutečně prioritní pozornost tomuto normativnímu balíčku a snažili jsme se aby se zde pokročilo. A naše snaha v této oblasti musí být daleko větší. E, a zrovna dnes odpoledne dojde k pracovní schůzce technického charakteru s některými členskými státy, které mají potíž. My Samozřejmě stále sledujeme eh, veškeré potíže, které všichni mají, které má ten či onen, abychom se snažili sjednotit naše úsilí. My jsme to udělali se vzduchem, udělali jsme to s vodou. Proč bychom to nemohli udělat s půdou? Odpověď máme v našich rukou. Vyšší úsilí a s vyšším úsilím větší dialog a větší konsensus. Snažíme se tedy pracovat v této oblasti. Pan Rossi se vyjádřil k průmyslu, který znečišťuje také k dopravě a k emisím způsobeným v dopravě a fotovoltaické energie. Dobře, eh, když začneme hovořit o všech inputech, které tady hrají roli a které třeba zahrnout, abychom mohli zlepšit ochranu životního prostředí v Evropě a abychom mohli zlepšit náš boj proti klimatickým změnám, to by bylo skutečně nekonečno. To bychom tady seděli celé dny, kdybychom chtěli o všech eh, tématech hovořit v detaily. Ale já, eh, vy jste hovořil o transportu na silnicích. Tady v parlamentu se například hovořilo i o námořní dopravě, i o letecké dopravě. Toto budou malé jednotlivé kroky, které budeme muset činit, tam bychom pokračovali. Také jste hovořili o fotovoltaické energii, totálně s vámi sou, naprosto s vámi souhlasím, ale jsem si jistá, že se mnou budete souhlasit. Můžeme hovořit o obnovitelných energií, kde Evropa hraje již vedoucí roli a velké množství obnovitelných energií se vyrábí právě zde a myslím si, že ten příspěvek 20% obnovitelných energií v roce 2020 je eh, cíl, ale kdybychom pokračovali eh, tím tempem, jaké je tady možná, že bychom mohli ještě zvýšit ten 20% příspěvek. A kromě toho, vlastně tím jsem vlastně určitým způsobem odpověděla i na to, co zde řekl pan Klas, který hovořil o vzduchu, o vodě a o velké odpovědnosti, kterou máme. Evropa a každý jednotlivý členský stát. Pan Arsenis hovořil o biorozmanitosti. Tady je konkrétní téma, ale k tomu se ještě vrátím, to ještě okomentuji později. Hovořil o biorozmanitosti a tady. Eh, tady jsem to prošla asi mm, relativně rychle v těch tématech eh, španělského předsednictví. Jsem vám chtěla představit některé z cílů, které chceme dosáhnout během našeho předsednictví. Za prvé, mm, nastolení globálního cíle o biorozmanitosti pro období po roce 2010. Další z našich cílů je revize strategického plánu úmluvy o biodiverzitě. Třetí záležitost závěry mezinárodních vyjednávání o přístupu ke genetickým zdrojům a rozdělení užitku, které vyplývají z jejich používání. Za čtvrté, vytvořit jedné, vytvoření jedné mezinárodní platformy pro eh, zlepšení interakce mezi vědou a politikou v oblasti biorozmanitosti. Domnívám se, že toto je jedno z nejinovátorštějších eh, cílů, které můžeme si vytyčit a do kterých se můžeme pustit. Dále, a není to méně významné, zlepšit znalosti v hospodářském využití, abychom zamezili ztrátám vyvolaným právě ubytkem biorozmanitosti. Další témata týkající se biorozmanitosti. A já si uvědomuji, že se o tom dnes ráno také hovořilo na vašem výboru. To je postoj týkající se obe, tu nějaká obecného. A tady, protože chci respektovat tento parlament, budu e, plná respektu také vůči radě, takže a s komisí samozřejmě, čili vyčkejme až na návrh, e, na odpovídající návrh komise. Domnívám se, že tento návrh budeme mít za relativně krátkou dobu a Tímto způsobem budeme pokračovat v práci na dokumentech a návrzích, které nás povedou k rozhodnutí jednomyslnému, jednotnému. Pan Graf mm, načrtl témata biodiverzity, týkající se zejména požáru lesních. Možná jsem se nevyjádřila dobře, já jsem nechtěla říci ve svém příspěvku, že klimatická změna provokuje více lesních požárů, ale chtěla jsem říci, že ve významné části Evropy trpíme lesními požáry a tyto lesní požáry znamenají velikou ztrátu biorozmanitosti. Statistiky ukazují, že Celá řada z těchto požárů se koná v těch oblastech, které se staly součástí sítě Natura. My, my známe, jaké efekty, jaké dopady mají tyto lesní požáry, které také znamenají velkou ztrátu té lesní hmoty. A to má přímý vliv na klimatické změny. Čili co jsem chtěla říci je, že dopad, který má který mají lesní požáry, ovlivňuje také klimatické změny a omluvte mě pak, že jsem se nevyjádřila. Jasně. V každém případě, pakliže to ještě teď nebude jasné, není pro mě vůbec žádný problém, abych eh, tuto myšlenku rozšířila. Další, trošku bodovější témata, která zde ještě zazněla, protože to bylo hodně propojeno. Pan Seibert nám hovo, k nám pohovořil o tématu IPCC a Španělsko chce docílit dohodu mezi Radou a Evropským parlament o průmyslových emisí, protože my se domníváme, že to je jeden z nejdůležitějších počinů v oblasti legislativy na evropské úrovni, který bychom měli řídit na úrovni našeho předsednictví. Jsme si vědomi významnosti této směrnice a také toho, že pravděpodobně nebude snadné docílit dohody, protože postoj rady a parlamentu mohou být poměrně odlišné. Ale navzdory tomu se domnívám, že prostřednictvím dialogu a ochotě k flexibilitě a budeme-li všichni schopní mít před očima ten jasný cíl a e, víc společně v určitém rámci, můžeme docílit i tady v relativně krátké době dohody. Další téma. se týkalo určitého bodového, bodové záležitosti, která se týká Španělska, ale já bych nechtěla, abyste se domnívali, že protože se tady před vámi objevuji jako předsedkyně eh, Evropské rady, bych se chtěla vyhnout nějakému tématu, které se týká Španělska. A to je aplikace nebo používání zákona o pobřeží. Eh, já jsem nechtěla prostě zmást eh, to, aby se tady diskutovalo o Španělsku a jeho konkrétních problémech, když je zrovna španělské předsednictví Evropské unie. Chtěla bych vás ujistit, že když španělská vláda vypracovala tento zákon o pobřeží, to bylo v roce 1998, 1988 bylo to, byl to zákon, který byl jako jeden z prvních na který se navazovalo v dalších zemích. Tenkrát to mělo skutečně v tom roce 1988 inovátorský charakter a výsledky se ukazují, ukazují už dnes, když se stále více projevují dopady klimatických změn, zejména na pobřeží a na dědictví, které v tomto pobřeží je situováno. Eh, chtěla bych vám říci, ale Očekávám, že mě pochopíte. Chci vás ujistit o své spolupráci, abych vám vysvětlila, co znamená toto, tento zákon, ale to bych chtěla tak trochu oddělit od španělského předsednictví, aby tady nedocházelo prostě k určitému Eh, zmatení, eh, že bych tady z titulu předsedkyně eh, Evropské unie chtěla najednou hájit Španělsko. To, k tomu se nechci propůjčit. A pak je tady ještě další téma a to je nařízení o biocidech o čem se zmínila paní Klase. Španělské předsednictví chce podnítit na radě návrhu, návrh tohoto nařízení, eh, protože jsme si vědomi toho pokroku, k kterému dochází v parlamentu. Náš závazek je věnovat veškerý čas, který budeme k dispozici rozpravě na radě, abychom dospěli eh, k dohodě na radě aby tady existovaly určité paralely s rozpravami, které se vedou zde. Oč nám jde? Chtěli bychom vyhodnocení, co se týče dosaženého pokroku a je tady celá řada klíčových témat, jako například aplikace eh, rozsah působnosti směrnice a jednotlivé čísla. Potom také ujasnění kritérií vyloučení určitých aktivních substancí ze zdravotních důvodů, ale také z ekologických důvodů. A tady se nám prostě také spojují ty zdravotní a ekologické aspekty. V té oblasti biocidů máme tady také aktivní substance a toto všechno musíme vést patrnosti tak paralelně k tomu, jak vy tady pokročujete. Já se omlouvám, protože jsem nejdřív řekla pan Klasa, je to paní Klasova. Promiňte mi to, ale v té rychlosti příspěvku eh, jsem si špatně poznamenala. Děkuji. Danke, Frau Ministerin. Das war eine... Děkuji, paní ministrině. Máte skutečně rekordní čas. Odpověděla jste velice detailně, tím máme méně času na druhé kolo. Nyní budeme pokračovat s otázkami paní kolegyně Radvile Monkonavie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za, přece, za představení priorit předsednictví. Změny klimatu, to je důležité téma. Jde o to, že bychom měli diskutovat o obnovitelných zdrojích energie. Co se týče větrné a solární energie, tu Španělsko podporuje, ale v jiných oblastech je třeba co eh, dohánět. V mnoha členských státech chybí politická vůle podporovat obnovitelné zdroje energie, být zde aktivní, proto se chci zeptat. Chci se zeptat předsednictví, zda plánuje určitá konkrétní opatření k tomu, aby podnítili ostatní členské státy, aby se tohoto tématu aktivně chopili? Dále, co se týče do, hodnocení dopadů na životní prostředí, k tomuto tématu máme směrnice, ale zde nejde o nezávislé studie. Často jsme konfrontováni se situací, kdy požad je, se plní požadavky právních aktů Evropské unie, ale někdy tyto analýzy činí zainteresované subjekty a výsledky tohoto hodnocení jsou potom pochybné. Uvedu příklad, například oblast Baltu nebo také oblasti Natura 2000 a v energetické projekty zde. A u těch energetických projektů nám chybí nezávislá hodnocení dopadů na životní prostředí. Proto se chci zeptat, jak se na tuto problematiku nezávislost hodnocení díváte. Děkuji, Vittorio Prody. Děkuji vám, pane předsedo, chci poděkovat také paní ministrině za to, že přišla na naše zasedání. Musím říci, že mě velmi potěšilo, když jsem si vyslechla, jak je Španělsko dáno ochraně půdy a také Bílé knize o přizpůsobení se změnám klimatu. Ještě jednou chci zdůraznit význam těchto otázek a nutnost se k ním stále vracet, zvláště v situaci, kdy se setkáváme s erozí půdy a kdy vidíme, jak je důležité zaměřit se na preventivní eh, opatření proti povodním. Také jste se zaměřili na eh, požáry v lesích. Myslím, že se musíme snažit hledat cesty, jak snížit negativní dopady lesních požárů. Souhlasím s vámi v tom, že změna klimatu je globální problém, zásadní problém, který se týká dopadu lidské činnosti po celém světě potřebujeme eh, určitou diplomatickou ofenzivu v otázkách podnebí. Konkrétně eh, pro implementaci závěru z Bali, protože Ačkoliv možná jsou různé oblasti odpovědnosti a různé přístupy, já sám jsem do Kodaně nejel, ale vím, že tam zazněly adekvátní návrhy, které pomohou dosáhnout toho, co potřebujeme. Také eh, máme několik jevů, které jsou ve vzájemném kontrastu. Například Čína není zařazena do rozvojových zemích. Na druhou stranu eh, existuje určitá kampaň, která se snaží přesvědčit Spojené státy, aby eh, přijali právně závazné limity. Andres Perel. Děkuji, Andres Perel. Děkuji, pane předsedo. Měla jsem určité pochybnosti, ale na to už zareagovala paní ministrině v odpovědích, ale přece jenom bych rád ještě učinil dvě poznámky. Pravdou je, že eh, musíme poblahopřát k tomu výsledku, který nám paní ministrině přečetla jako výsledek koreperu, ale to by nemělo znamenat, že teď prostě jak se už si vydechneme, protože to není jediná výzva. Občas totiž eh, ple, zamí, tady zaměňujeme jeden jediný hlas a jednu jedinou postoj, jeden jediný postoj. Já si myslím, že máme třeba jeden hlas, ale spíš se slyší ozvěna a ego než vlastní hlas. A právě s ohledem na Mexiko 2010, když nechceme, aby nás považovali mm, eh, za prostě roztříštené, eh, je třeba, abychom hovořili tímto jedním hlasem. Eh, čili já vítám to rozhodnutí Karoperu, ale chci, aby se šlo do, Mexiku s jedním, do Mexika s jedním jediným postem a jedním jediným hlasem. Dále se tady hovořilo o vodě. Paní ministrině hovořila o celé řadě aspektů, s nimiž souhlasím, ale není třeba zapomínat na problémy, které máme kolem Středomoří v oblasti sucha. Pravda je, že španělské předsednictví bude muset nabídnout odpovědi. Vy už jste vlastně uh, Některé z nich ohlásila, bylo by dobré, kdyby se to mohla poněkud prohloubit, eh, aby tady docházelo také k dialogu mezi severem a jihem a abychom tady podnítili také evropskou solidaritu, protože někdy hovoříme o Evropě s velikou radostí, ale eh, je třeba, abychom také podnítili evropskou solidaritu a v tomto ohledu je třeba pracovat eh, Eh, máme tady eh, po Kodani a po přijetí Lisabonské smlouvy další výzvy, abychom podnítili právě tu solidaritu mezi severem a jihem. Děkuji. Kristina Guterres Cortines. Děkuji, Kristina Guterres Cortines. Muchas gracias, señora ministra. Děkuji vám, paní ministrině. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám velikou radost, že to vidím paní ministrině a ráda bych řekla, že jsem z jiné politické strany ve Španělsku, ale navzdory tomu musíme spolupracovat a máme proto velkou příležitost abychom spolupracovali v oblasti Středomoří eh, s logikou, která normálně nás spojuje. Já tady pracuji již deset let a domnívám se, že je stále nezbytné, aby předsednictví jako to španělské pokračovali v pedagogice toho, co se týká problému na jihu. Samozřejmě, že máme různé vysvětlení, například to téma sucha. Evropa o tom hodně hovoří, ale Evropa neudělala nic. Další téma eh, voda. Tady je třeba také pokročit. Je třeba pokročit v celé řadě dalších ohledů. A proto bych chtěla požádat paní ministrini, aby přispěla eh, k vyřešení těchto věcí. Bude mít veškerý veškerou naši podporu, zejména v řešení těch specifických problémů, které máme na jihu. Chybí tady integrace vědy, výzkumu e, veškeré výzkumy, které se učinily ve Středomoří, nedospěly až na evropskou úroveň. A proto je třeba, aby se tato situace změnila. Chtěla bych udělat jeden návrh a mám ještě jednu otázku. Domnívám se, že systematická politika nás musí vést k určitým postojům vzhledem ke klimatickým změnám a strategie územní jsou zásadní. Je třeba udělat tady prostě takové záležitosti, aby i rozvoj zemědělství měl svou strategii, kde se zahrne také užívání, využívání vody, zemědělství, sucho. To vše jsou globální aspekty boje proti klimatickým změnám. Chtěla bych se zeptat, zda se již učinilo něco v tomto integrálním přístupu, protože například tady ve sněmovně není ještě, ještě jednoznačný postoj k zachycování těch technologií CCS. Nemáme tady jednotný postoj eh, k vodám. Promiňte, hned skončím. A domnívám se, že je třeba přicházet s novými myšlenkami, abychom eh, zamezili mizení lesů. Děkuji. Danke, Ada Gabriel Sabal. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, je velkým potěšením mít vás zde s námi. Hovořilo se tady o významu ochrany lesů a já bych chtěla konkrétně vědět, jak španělské předsednictví bude tyto socioekonomické kritérie vést v patrnosti v právě v tomto tématu ochrany lesů. Byla bych ráda, kdybyste to trochu prohloubila. Děkuji mnohokrát. Strana. Obrigada. Ministra, felicito-a pelo programa. Děkuji, paní ministrině, a chci vám poblahopřát eh, vašemu programu, který jste nám zde prezentovala a děkuji také za globální a integrovaný pohled španělského předsednictví, protože vše je vzájemně propojeno efektivní hospodaření s vodou, ochrana půdy, boj proti změnám klimatu a také boj proti přírodním katastrofám. Všechno je navzájem provázáno. Přírodní katastrofy se objevují čím dál tím častěji. A jejich dopady jsou čím dál tím závažnější. Paní ministrině, vy jste hovořila o tom, že jsou rozsáhlá období sucha, a potom zase velice silné srážky. A krátce po takovýchto obdobích sucha nastávají požáry. Klimatický balíček, který schválila Evropská unie, vytyčil cíl energetické účinnosti a také se zabývá rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Evropský parlament na druhou stranu navrhl to, aby vznikla observatoř pro boj proti suchu. Chci se zeptat, jaká konkrétní opatření hodláte v rámci španělského předsednictví realizovat k tomu, aby došlo k prevenci přírodních katastrof, zvláště sucha, záplav a požárů, protože z hlediska životního prostředí to má velké negativní dopady a také na oblast sociální. Děkuji, Karl Schlitter. Děkuji. Já vidím, že Španělsko konečně eh, zastavilo nárůst eh, emisí eh, skleníkových plynů, ale to bylo především díky změně vaší legislativy, ale 9 z 15 zemí jsou velmi daleko od splnění cílu podle Klyotského protokolu a zajímalo by mě, co se předsednictví snaží, bude snažit udělat, aby ještě před zasedání v Mexiku tyto země dodržovaly Kyotský protokol, alespoň tedy doma domácí produkce a sdílení břemene, sdílení zátěže. A pak další záležitost, to se týká také kompetencí našich, našeho výboru, co se týče přepravy zvířat. Očekáváme návrh z komisy. Eh, komise se v tomto směru spozdila a zajímalo by mě, jakým způsobem chcete vyvíjet tlak na komisi, aby přišla s návrhem co nejdříve, abychom našli ehm, společnou pozici třeba s lepšími podmínkami pro zvířata a maximální dobu přepravy 8 hodin. Děkuji. A poslední otázka opět ze Španělska. Děkuji. Pane předsedo, já budu stručná, protože vlastně už se skoro všechno řeklo. E, děkuji za vaše představení předsednictví. Vy jste hovořila taky o rýči, o chemických produktech. Nedomníváte se, že Rada by měla navrhnout studii hospodářského dopadu těchto dvou norem, protože skutečně tady jsme zakázali celou řadu substancí, ale přitom dovážíme produkty, které obsahují a kromě toho eh, světová eh, Organizace světového obchodu nám neumožní, abychom to dělali. Eh, tady se realizuje celá řada inspekcí a kontrol ve třetích státech, ale kontroly ve třetích státech jako takové chyby. Já si myslím, že tady potřebujeme shodnocení studie dopadu a to byste měla radě navrhnout. Hovořila jste o ochraně lesů. Já si myslím, že musíme také hovořit o udržení, podpoře lesů. To je další prostředek pro boj proti klimatickým změnám a snížení emisí CO2, protože zatím jsme tady měli eh, lesní problematiku jenom v doprovodu zemědělské problematiky. Eh, byla zveřejněna zpráva, kde se žádá o to, abychom tady měli evropskou politiku v oblasti lesnictví. Nedomníváte se, že by bylo nutno udělat něco pro výlučně lesní společnou evropskou politiku? Děkuji. Děkuji, takže to bylo druhé kolo otázek. Čas nás tlačí, nyní máme na odpovědi asi 10 minut, takže prosím, paní ministrině, máte slovo. Dobrá, budu se snažit přizpůsobit se těm deseti minutám. Děkuji vám, pane předsedo. Jedno z témat, o kterých hovořila paní Molknight, bylo téma obnovitelných energií obnovitelných energiích, já se domnívám, že tady máme politickou, evropskou politickou vůli v dosažení těch 20 obnovitelných energií v roce 2020. Cesta, kterou ušel každý členský stát, je rozdílná. Tady je třeba také pomyslet na to, že Určité eh, energie mohou být více spojeny také s geografickou polohou dotyčné země a v tom důsledku mm, určité přírodní zdroje. Eh, některé země mají a některé ne. Nemůžeme eh, hovořit o například solární energii ve stejných podmínkách, když hovoříme o středomorském státě nebo když hovoříme o nějaké zemi na severu Evropy. Ale tato kompenzace se může nejlépe dělat zase s eolickými, s větrnými energiemi ze severu. Tady se budu snažit také předat to, co jste řekla a budeme se snažit sdílet technologie, budeme se snažit sdílet informace, abychom se navzájem obohacovali členské státy a tímto způsobem jsme sjednotili své, své síly, abychom dosáhli toho cíle, který zcela jistě sdílíte s námi. Také Tady zazněl odkaz na studie dopadu na ochranu životního, na životní prostředí. Je třeba usilovat o to, aby norma, kterou máme dnes, byla korektně a správně implementována a používána. Komunitární předpisy vyžadují také veřejnou účast v procesu hodnocení a také v nezbytné transparentnosti, čili nepomýšlíme jenom na to, kdo vypracovává studie, ale jak běží celý proces informování veřejnosti, kde je třeba zaručit transparentnost a kde tedy může docházet k situacím, na které jste vy upozorňovala. Tyto informace musí být poskytnuty a transparentnost musí být vyřešena. Dodatečné téma a v této souvislosti je, že hovoříme o studiích dopadu na životních prostředí v přeshraničních kontextech. A v tomto ohledu jdeme nad rámec vlastního evropského prostoru to bych chtěla sjednotit s tématem transparentnosti. Nemyslíme si, že když jsme v jedné země, v jedné členské státě, mm, který má mm, určité mm, problémy a jiný je nemá, že to, to, toho druhého státu by se to nemělo týkat, protože některé členské státy a zejména vám mohu mm, poskytnout eh, odpovědnou informaci. Eh, každé země mají prostě své webové stránky, eh, respektivní ministerstva každého členského státu na těchto webových stránkách bude přístup ke všem těmto studiím dopadu. Ráda vám to nabídnu abyste mohli také pracovat na tomto cíli. Pan Prody hovořil o půdě, které bychom měli věnovat zvýšenou pozornost a také komentoval téma sucha. A tady eh, bych ráda abyste pochopili, jak bychom mohli pracovat. Máme-li tedy období sucha? Náš e, nápad je, aby Evropa měla nějaký strategický plán, ať už se to bude jmenovat jakkoliv, pro čelení období sucha tak, aby žádný občan ani žádná občanka v Evropě nemuseli pocitovat nedostatek vody ale paralelně musíme pracovat ve všech, na všech politikách na tom, aby k těmto obdobím sucha nedokázelo, anebo alespoň docházelo s menší četností, než jak to zažíváme dnes. Všechno, co můžeme učinit v našem boji proti klimatickým, klimatickým změnám, je to nejlepší, je ten nejlepší nástroj, který máme. Já už jsem vlastně ve svém prvním vstupu hovořila o vztahu eh, ke Spojeným státům a o nezbytném vztahu k rozvojovým státům a k rychle se rozvějícím ekonomikám. Ale znovu to zopakuji. Boj proti klimatickým změnám je globální. Samozřejmě, že máte naprostou pravdu v tom, co říkáte. Ale my v Evropě se musíme snažit eh, být vpředu. Nemůžeme prostě zpomalovat tento vlak. Ty, kteří nás nechtějí sledovat, musíme dostat do toho vlaku. Byli jsme průkopníky v Evropě a musíme jimi zůstat. Nejenom těmi průkopníky, ale chceme do tohoto vlaku dostat e, i ostatní v tomto velikém mezinárodním kontextu e, dohodky, které snad dojde v Mexiku. Pan Prejo tady hovořil o tom, že velice často zaměňujeme společný postoj s jediným hlasem a že někdy jsou osobnější zájmy a někdy jsou evropské zájmy úsilí se může eh, dělat vlastně společně, protože já to mohu udělat jako španělská ministrině. Eh, dávejme eh, společná poselství, která budou společná pro všechny a pro každého z nás, ale přitom se snažit dospět ke koncensu s tímto parlamentem tak, abychom mohli pokračovat byť v malých kručcích, ale bezpečných kručcích pro evropskou jednotu v boji proti klimatickým změnám. Totéž na úrovni mezinárodní s naprosto jasným objektivem a s naprosto jasným datem. A to je tento rok v Mexiku. Další témata pana Pero je téma nedostatku vody a sucha, především ve mediterální, ve středomorské oblasti. Mm, tady bych vám ráda připomněla, že v roce 2007 Evropská komise schválila sdělení o nedostatku vody a suchu s návrhy eh, politic, s návrhy opatření na lokální, regionální, národní i evropské úrovni. A eh, teď právě vzniká skupina expertů eh, vznikla, promiňte, na základě toho sdělení eh, odborná komise, kde byla Itálie, Španělsko a eh, Francie, které se snažily pracovat na těchto plánech pro případ sucha. Španělské předsednictví si je vědomé toho, že středomorská oblast má své specifické charakteristiky a proto bychom chtěli podnítit rozhodování a sledování evropské strategie, která by zredukovala, snížila sociální, ekonomický i ekologický dopad v obdobích sucha, ke kterým může v Evropě docházet. Zejména ve středomorské oblasti máme dvě konference, na které jsem upozornila eh, v mém úvodním vystoupení, které se budou snažit obohatit eh, zaujímání našeho postoje. Paní Guterres hovořila o nezbytnosti, a já jsem to řekla už ve svém prvním příspěvku, když jsem hovořila o snižování CO2, jakákoliv aktivita, kterou provozujeme a zejména když hovoříme o budoucnosti a o životním prostředí, musíme samozřejmě mít toto v patrnosti. Eh, vy jste měla příležitost účastnit se slavnostního dne včera ve Španělsku o tématech biorozmanitosti a e, chtěla bych, abyste propojila to, co zaznělo včera na tom slavnostním dně, to, co jsem říkala já a to, co jste říkala i vy, že se snažíme prostě v oblasti biorozmanitosti sjednotit e, naše postoje v oblasti biorozmanitosti. Co se týče zemědělství, teď už jsem ale, <clears throat> myslím, překročila čas, který mi dal pan předseda budu mít příležitost na výboru pro zemědělství v tomto parlamentu dnes odpoledne vysvětlit, jak chceme pokračovat v, obdo- v boje proti klimatu, zejména v oblasti zemědělství z hlediska ekologického aspektu a snižování negativních dopadů. A dovolte mi, abych teď byla již stručnější ale zcela jistě budete mít i dnes odpoledne příležitost eh, doslechnout se eh, o tomto tématu něco hlubšího. Pan Schlüter tady hovořil o tématech, které souvisejí se zvířaty, s dopravou eh, zvířat. Máme tady domácí zvířata, za prvé. A tady se domnívám, že můžeme dospět k dohodě co možná nejrychleji, aby, toto naři- aby nové nařízení mohlo vstoupit v platnost 1. července. Na druhé straně tady máme návrh směrnice týkající se dobrého nakládání se zvířaty, která jsou používána k pokusům. A myslím si, že tady eh, se to bude rozhodovat v komitologickém procesu v závislosti s Lisabonskou smlouvou. A tady máme také další problém. Eh, označování, aby spotřebitel byl informován o tom, co zde děláme, a myslím si, že je tady probíhá vlastně, a dnes dopoledne jste tady debatovali o obdobném Eh, tématu eh, označování, ale my nechceme, aby to vedlo k nějakému matení, ale abychom naopak usnadnili informovanost spotřebitele aby věděl, že každý produkt, který si koupí, eh, byl jaksi vyroben se zohledňováním dobrých podmínek pro zecházení se zvířaty. Domnívám se, že to, co můžeme dosáhnout co nejrychleji předpis eh, v oblasti domácích živočichů a eh, nebo domácích zvířat a mm, potom pokročit v tom předpisu týkající se dobrých podmínek zvířat používaných k pokusům. Domnívám se, že to bylo tak obecně jako reakce na vaše příspěvky, to, co řekla paní Ayuso, paní Estrela a pana Gardia Saval, vlastně všechny odkazovaly na nezbytnost ochrany lesů. Ano, skutečně hovořit o lesech znamená hovořit ve velice širokých souvislostech, v ekologických souvislostech, ale se zachováním sociálního a ekonomického rozměru. Musíme si uvědomit, že v zemích 27 lesy reprezentují něco výš než 42 a toto číslo zalesnění 42% nám může už vysvětlit ten zájem, který máme na zachování a ochraně lesů. Ale jsou tady i jiné důvody, jako je boj proti klimatickým změnám, boj proti ztrátám biorozmanitosti a boj proti zvýšeným obdobím sucha. Lesy brzdí klimatické změny. Je to habitat flory a fauny, který přispívá k zachování biorozmanitosti a hrají zásadní roli v cyklu vody, v tvorbě půd a vytvářejí scénář socio ekonomických aktivit, které v mnoha venkovských oblastech eh, eh, vyrábí zdroje pro společnost. A to všechno jsou důvody pro to, abychom uspořádali konferenci o nej, na nejvyšší úrovni o ochraně lesů, abychom tam zahrnuli tyto ekonomické, sociologické, ekologické aspekty. A omlouvám se za čas, který jsem překročila. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Minister. Já vám velice děkuji, paní ministrině. Myslím si, že to byly zásadní záležitosti, které jsme nyní za hodinu a půl prodiskutovali. Vidíte, že poslanci jeví živý zájem, angažují se, viděli jsme to i na vaší straně, takže já se těším na spolupráci v příštích šesti měsících a pokusíme se zrealizovat úspěšné španělské předsednictví. Přejeme vám hodně úspěchů v radě, my přespějeme svojí troškou z parlamentu. Děkujeme, že jste přišla mezi nás a možná se ještě uvidíme. Děkuji a tímto uzavřeme.